Kolleginnen und Kollegen, bitte, please take your seats. We will start with the vote. Prosím, usaďte se, začneme s hlasováním. Už máme 6 minut spoždění. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin... Děkuji, pane předsedo. Ještě k dnešnímu dopolednímu zasedání. Tam jste správně uvedl, že naším legislativním, nebo naše legislativní práce není tak rozsáhlá, není to vina europoslancům, toho, že neděláme tolik legislativní práce. So, das ist aber nicht... Ještě jednou. Není to nezbytně dáno europoslanci, ale je to dáno také prácí komise, která nám nepředložila tolik legislativní práce. Ale myslím si, že takovéto eh, zprávy z vlastní iniciativy vedou správně k diskuzím na určitá témata. A já bych vás rád poprosil, abyste to změnilo. Aby v prvním čtení, že máme pak druhé čtení, kde se můžeme tím zabývat eh, intenzivněji. A myslím si, že eh, ta dohoda o prvním čtení není demokratický postup. Pan předseda, děkuji. K tomu mohu říci pouze to, že v případě prvního čtení že se jedná o běžný parlamentní postup a tím je výbor viditelnější eh, u veřejnosti. V případě First Reading Agreement eh, jsem se dohodl i s koordinátory a vy se můžete obrátit na své koordinátory a můžete jim důvěřovat, že probereme práci výboru. Já jsem se díval na čísla a 25% našich našeho celkového času věnujeme legislativní práci. 25%, což je věc, o které musíme ještě hovořit a na zasedání koordinátoru to nadnesu. A sdílím vaše pochybnosti. Pak je tady další žádost o slovo, kolega Katarela. Mike. Presidente, le chiedevo solo di anticipare. A já jsem chtěl jenom předeslat eh, hlasování, protože budu muset eh, odejít a jinými povinnostmi. Děkuji. Navrhuji. Mám... This, this Spanish translation is not available. Swedish is okay. Spanish was not. Švédština je v pořádku, španělština měla trochu problém s tlumočením. Navrhuji, abychom druhý bod zařadili do hlasování. Ale mám tady ještě dvě oznámení. Kromě hlasování tady máme mezi sebou kolegu, místopředsedu a z místopředsedy se stává předseda. Je to pro nás prezident je to Einer wird in einem Mitgliedstaat. Eh, prezidenta členského státu pana kolegu Janoše Adara. 17. dubna byl navržen a 2. května má být zvolen za prezidenta. Přeji našemu kolegovi hodně sil do jeho nové funkce v tom těžkém období. Potěšení, a to už jsem řekl i mezi čtyřma očima, spolupracovat a osobně jsme měli vždy velmi dobrou spolupráci. A teďka očekávám, teďka řeknu něco na maďarsky, což znamenalo hodně štěstí, pane prezidente. Teď jsem pomohl trochu tlumočníkům. Ještě jednou hodně štěstí do uh, vaší nové funkce a tímto vám předávám slovo. Uh, Danke schön, Také já bych rád poděkoval a řeknu to německy, děkuji. Chtěl bych poděkovat všem členům tohoto výboru. Děkuji eh, panu předsedovi, děkuji za spolupráci. Děkuji panu Leinenovi, tedy předchozímu předsedovi. Já jsem působil v politice od roku 1990 a byl jsem také poslancem parlamentu a Tři roky jsem byl členem tohoto výboru. Mám mnoho užitečných zkušeností. Během těch tří let eh, jsem měl mnohé obohacující zkušenosti, mohl jsem poznat nové oblasti, které jsem neznal. Já sám jsem právník, zabývám se zejmě, zejména ústavními otázkami, ale otázky, které jsme řešili ve výboru Envy, představily velice široké spektrum od zdravotnictví až po bezpečnost potravin, ochranu životního prostředí, tedy velmi, velmi mnoho otázek, kterými jsme se zabývali. Jak jsem řekl, široké spektrum, hodně zkušeností a bylo to pro mě potěšením. Já jsem byl s s zpravodajem eh, úspěšné práce. Šlo o zprávu první čtení a děkuji také za spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji za jejich podporu, pomoc, za mm, konzultaci během posledních tří let a doufám, že s vámi budu moci počítat i v budoucnosti. Myslím si, že v Riu některé z vás potkám, protože za dva měsíce tam budu zastupovat Maďarsko na fóru v Riu takže se tam opět setkám s některými kolegy a dovolte mi, abych eh, se omluvil z hlasování, protože tento poslední týden v Evropském parlamentu mě čeká ještě hodně práce. Děkuji, říká pan předseda. Přihlásil se jeden kolega, poprosil o slovo, je to pan Zebr, koordinátor EPP, takže prosím, pane Zebře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Aniž bych to teď prodlužoval, tak eh, využiji tuto příležitost tomu, že tady máme kolegu, který eh, bychom také jménem Petra Lízeho chtěli výslovně Janoše Adra eh, pozdravit a poděkovat mu za vynikající, zprávu, vynikající práci. A já sám jsem se účastnil práce pana kolegy a máme dva otázky. Proč pracoval náš kolega v Envy a proč k eh, té první otázce Janoš Ábr sice je vzděláním právník, ale jestliže chcete eh, pracovat eh, v EP, tak musíte být v legislativní výbory, ale většina zákonodárných aktivit probíhá u nás, začínají u nás a někdo, kdo to chce mm, dotáhnout dále, tak eh, on skutečně pracoval v našem výboru a to vynikajícím způsobem. A pod proti uh, eh, Orbanovi v Maďarsku, proč se proti němu prosazoval, proč se prosadil? Uh, ve velice krátké době se mu podařilo nejenom dosáhnout kompromisu mezi různými politickými skupinami, ale také kompromisu a dohody s radou. A to ukazuje na velké vyjednávací schopnosti eh, kolegy, na jeho schopnost ke kompromisu a myslím si, že to právě Maďarsko potřebuje. Myslím si, že je dobré, že tato země bude mít teď v čele muže, který ví, jak se pracuje, ví, jak důležitá je evropská integrace, který ví, jak je důležité dodržovat evropská pravidla, pokud chceme dále spolu fungovat. A proto jsem velmi rád, že vás tady můžeme mít, pane, před, pane prezidente, a já bych vás poprosil, zda by bylo možné vás pozvat když se bude hlasovat o zprávě Service 3. A myslím si, že pro Evropský parlament bude dobré, když tady budeme mít v našich řadách pana prezidenta. A ještě jednou bych vám poděkoval a přeji Maďarsku všechno nejlepší. Děkuji. Vielen Dank, Richard Seber. Ich finde das ein... Děkuji, pane Zébře. Myslím si, že to je dobrý návrh a myslím, že to můžeme přijmout. Ještě jednou hodně úspěchů ve vaší práci, pane prezidente. Hodně štěstí. Uh, Já. Dobře. Takže jeden odchází, druhý přichází. Už jsem jí přivítal dnes ráno, je to pozorovatelka z Chorvatska za frakci SAD, Romana Jakovič. A Evropská sněmovna buduje dál na Evropském domě a my už tady vítáme stíny dalšího rozšíření. Srdečně vítejte v Evropském parlamentě v největším legislativním výboru. Richard Zebr má pravdu v nejdůležitějším legislativním výboru Evropského parlamentu. Přejeme vám dobrý začátek a dobrou spolupráci. Dobře, takže začneme s hlasováním podle programu. Máte všichni sebou hlasovací lístky? Začínáme tedy eh, víceletým plánem pro populaci lososa žijící v Balckém moři a rybolov této populace. A vyvolávám první kompromis, a to je kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato dvojka, kompromis dva pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 při, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 1,30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3,30 pro, proti, zdržel se, přijato, 2,30 pro, proti, zamít, eh, zdržel se zamítnuto, podnězňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se, přijato. No, zkontrolujeme to. Zkontrolujeme číslo 6. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Čili přijato. Dostáváme se 34 pro, proti, zdržel se přijato, 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se přijato 8 pro, proti, zdrželi se přijato 9 pro, proti, zdrželi se přijato 40 pro, proti, zdržel se Zamítnuto 41 pro, proti, zdržel se, přijato 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 43 pro, proti, zdržel se, to tedy elektronicky přeskoumáme. 43 elektronický přeskum. Hlasovali všichni, uzavírám hlasování. 30 pro, 30 proti, tím pádem zamítnuto. 44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme to. Číslo 10, kontrola. Zahově hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. S a D má o jeden hlas navíc. Teď je to v pořádku. 31 pro, 30 proti. Dobře, že jsme to překontrolovali. Dostáváme se k 45. Eh, a jedná se o druhou část 4 a 44. Kde je pro druhou část? Pro, proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se 46. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 47. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 11. Pro. Proti. Zdržel se. Není to jisté. To je zajímavá konstelace, takže přeskum jedenáctky. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 32 pro, 29 proti, čili přijato. 49 pro, proti, zdržel se těsně přijato. Dvanáctka pro, proti, zdržel se přijato. Teď 50 pro. To je možný dodatek ke 12 pro. Proti, zdržel se přijato. Ústní pozměňovací návrh zpravodaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou se zeptám, kdo je pro ústní pozměňovací návrh, zdvihněte ruku, prosím. Kdo je proti? Zdržel se, přijato. 53. se teď dostáváme. Kdo je pro? proti, zdržel se, to tedy elektronicky přeskoumáme, 53 elektronický přeskum. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. Hlasujeme o 53, ano. Ukončuji hlasování 37 pro, 23 proti přijato. Hlasujeme o 54, ne, ta odpadá, takže se dostáváme opět k ústnímu pozměňovacímu návrhu zpravodaje. Ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Zdvihněte prosím ruku, kdo je proti? Zdržel se přijato. Teď hlasujeme k 57. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, přijato. Teda promiňte, zamítnuto. 60 pro, proti, zdržel se zamítnuto 15 pro, proti, zdržel se přijato, 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 63 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se, přijato, 65 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 19 pro, proti, zdržel se přijato, 66 pro, proti, zdržel se přijato, 67 pro, proti, zdržel se zamítnuto, ústní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, ústní pozměňovací návrh, zvedněte ruku, prosím, proti, Zdržel se. Já si myslím, že to bylo přijato, ale radši to přeskoumáme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 37 pro, 22 proti. Ústní pozměňovací návrh byl tímto přijat. Teď se dostáváme k příloze. 68 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se přijato. Eh, úvodní ustanovení 23 pro, proti, zdržel se zamítnuto 24 pro, proti, zdržel se přijato. 25 pro, proti, zdržel se přijato, 1 pro, proti, zdržel se přijato, 2 pro, proti, zdržel se, není zjevné, takže to elektronicky přeskoumáme dvojku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 630 eh, pro, 23 proti. Karel Šlüter říká, že to bylo jasně přijato, ale nebylo to tak zjevné na začátku, tady ze zhora alespoň. Eh, další je 26. Ne, ke trojce se dostáváme. Trojka pro. Proti, zdržel se přijato. 27 pro. Proti, zdržel se zamítnuto. 28 pro. Proti, zdržel se přijato. 4 odpadá 29 pro proti, zdržel se zamítnuto, pětka pro, proti, zdržel se přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahojí hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 56 pro, 6 proti, žádné zdržení. Děkuji a blahopřeji srdečně Karlu Šlüterovi. So, jetzt geht's. Budeme pokračovat. Stanovisko Tatarely. Das ist der ehemalige Punkt 14. Je to původní bod Původní bod 14, to znamená rekreační eh, plavidla a vodní skutry. Začneme, začneme pozměňovacím návrhem 6. Eh, Pro, proti. Zamítnuto. Ich wiederhole es nochmal. Ještě jednou. Možná, že nebylo jasné, o čem hlasujeme. Takže hlasujeme o bodu na pořadu jednání 14, který jsme předsudili, protože kolega Tatarela eh, musí eh, odejít kvůli jiným povinnostem a je to nekontroverzní téma. Takže původní bod 14 jsme přesunuli dopředu na naši agendu. A máme tady pozměňovací eh, návrh číslo 6. Zahajuji hlasování, kdo je pro. Proti? Zamítnuto. Sedmička pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Osmička pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Devítka pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, Jedenáctku raději zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dobře, ukončeno. 24 pro, 37 proti, takže jasně zamítnuto. Okay. Dann geht's weiter mit Pokračujeme číslem 1 pro proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 2 pro, proti, zdrželi se přijato, čtyři pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, celkové hlasování, zahajuji hlasování o eh, celém materiálu. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. 56 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo. Blahopřeji ke stanovisku pana zpravodaji Tatarely. Dann kommen wir jetzt wieder. No, vracíme se k původnímu bodu, to znamená k desíce. A to jsou defektní silikonové gelové prsní implantáty BIP, francouzské firmy BIP, pardon. A hlasujeme rovnou. Začneme číslem 26. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicítka. Hlasujeme odděleně. Nejdříve o první části, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, stále třicítka, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti,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 Můžeme hlasovat ještě jednou, nebylo to úplně zjevné. Takže 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? No, těsně přijato, alespoň podle mne. Raději to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování uzavírám. 38 pro, 23 proti. Nebylo to úplně zjevné z mého místa, takže prosím vás, abyste eh, vždycky jasně zvedli ruku, aby bylo jasné, zda hlasujete pro nebo proti. 34. Hlasujeme odděleně, nejdříve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 40. Dvě části. Hlasujeme pouze o druhé části. Takže druhá část 40 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 41 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 42 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 43 pro. Proti. Zdrželi se. Raději to zkontrolujeme. 43, pardon, elektronicky. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 39 pro, 23 proti. Tímto přijato. 44. E, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak e, kompromis číslo 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak nám něco odpadá a jsme u 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 49 pro. Proti? Zdrželi se, těsně přijato. 53 pro Proti? Zdrželi se? Přijato. 54 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 55 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56 Ne, ještě jednou 55 hlasujeme elektronicky, protože to chceme zkontrolovat. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. 30 pro, 30 proti. Takže zamítnu to. No, možná jsem to mohla vidět. 56, hlasujeme. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, bylo to těsné, takže to raději také zkontrolujeme elektronicky. 56. Elektronické hlasování. Hlasování ukončeno. 32 pro, 29 proti. 57 tímto odpadá. Pokračujeme 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59 pro. Proti? Zdrželi se? Raději to zkontroluji elektronicky. Kontrolujeme číslo 59. Hlasování ukončeno. 35 pro, 27 proti. Je to tedy přijato. Teď hlasujeme o čísle 60. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 61 pro. Proti zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme o čísle 63. Je tam ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Včetně ústního pozměňovacího návrhu. Proti? Zdrželi se? Přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 65 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 66. To je jazykový pozměňovací návrh. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 69 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 67. Pro? Proti? Zamítnuto. 68. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 71. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70. Jazykový pozměňovací návrh. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 72. Pro? Proti? Zdrželi se? Těsně přijato.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka, pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 17. Oddělené hlasování. První část pro. Proti. Zdrželi se. První část přijatá. Nyní hlasujeme o druhé části čísla 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Hlasujeme o čísle 19. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 20. Pro. Proti Zdrželi se? Myslím si, že zamítnuto, ale číslo 20 zkontrolujeme elektronicky, protože výsledek nebyl úplně zjevný. Číslo 20 elektronicky, všichni jste hlasovali, hlasování je tady ukončeno. Patnáct pro a 45 proti. Prosím vás, příště zvedněte ruku naprosto jasně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 Hlasovali všichni? Dobře, hlasování ukončeno. 62 pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Skvělý výsledek, blahopřeji všem spolu zpravodajům tohoto usnesení. Odvedli jste dobrou práci. Můžeme s tím do pléna. Teď pokračujeme jedenáctkou. Kde se jedná o zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků. A začínáme hlasovat. První pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Hlasujeme o trojce pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka. Pro, proti, držel se, přijato. Pětka. Pro, proti, zdržel se, přijato. Šest. Pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmnáct. Pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 7 pro. Promiňte, omlouvá se pan předseda, teď musíme hlasovat Agri 5. Hlasujeme o Agri 5 pro. Proti. Zdržel se, přijato. 7. Hlasujeme o sedmičce pro, proti, zdržel se, přijato. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola 19. Elektronický přeskum. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. 32 pro, 27 proti, 19 přijata. Devítka pro, proti, držel se přijato. 10 pro, proti, zdržel se přijato. 9 pro, Agri 9 pro, proti, zdržel se přijato. 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A kdy 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se přijato. Zu 12, zu 25. 24 pro, proti, zdržel se Zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27, 28, 29 a Agri 11 jsou všechny stejné. A hlasujeme o nich dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Třicítka pro proti. Zdržel se přijato 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto 35 pro.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 zdržel se, zamítnuto 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 47 pro, proti, zdržel se, přijato 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 49 pro, proti, zdržel se, přijato 50 pro, proti, zdržel se přijato. Agri 13 pro, proti, zdržel se přijato. Agri 14 pro, proti, zdržel se přijato. 51 ne, promiňte, pravý pan předseda odpadá, takže se dostáváme ke 2,50 pro, proti, zdržel se přijato, 53 pro, proti, zdržel se přijato, 13 pro, proti, zdržel se přijato, 55 oddělené hlasování. Hlasujeme pouze o druhé části k 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Padesát šest pro, proti, zdržel se přijato, Agri sedmnáct pro, proti, zdržel se přijato. 14 pro, proti. Promiňte, omlouvá se pan předseda, musíme nejprve hlasovat o Agri 18. Byl jsem moc rychlý. Kdo je pro Agri 18? Pro? Proti? Zdržel se, přijato. 14 pro? Proti? zdržel se, přijato. 15, 16, hlasuje dohromady, pro, proti, zdržel se, přijato. 58 a Agri 20 jsou stejné, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 60 a 1,60, kdo je pro, proti, Přijato. 62 a 22. Stejné, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 64 a 63. 64 a 23 agri, pardon, omlouvá se pan předseda, kdo je pro, proti. Zdržel se přijato. 63 odpadá. Teď se dostáváme k bodu úvodního stanovení 1. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. A závěrečné hlasování o celém návrhu a to uděláme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 57 pro, 4 se zdrželi a dostáváme se k celému usnesení hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 57 pro, jeden hlas proti tři se zdrželi, takže srdečně gratuluji panu zpravodajovi. So, das war bis jetzt die Übung. Jetzt kommen wir zu Teďka nás těchá trošku další, těžší hlasování. Na úvod to bylo na zahřátí. Máme tady Evropa učiní využívající zdroje, je to 12. bod, zpravodajem je eh, pan Kerbrandy. Je třeba se soustředit a máme tady kompromisní pozměňovací návrhy a prozbu o slovo. Prosím, pane kolego. Tady jo. Děkuji mnohokrát, velice krátce, pane předsedo, ale rád bych řekl jednu otázku, která je důležitá. Já jsem ve španělštině navrhl dva pozměňovací návrhy 22 a 29 a v překladech do ostatních jazyců je to špatně přeloženo, je to přesný opak toho, co jsem navrhl, ale nechápu, jak se mohl udělat oprava španělštiny a španělština, kterou jsem dostal, říká pravý opak toho, co já jsem předložil jako pozměňovací návrh eh, protože abyste věděli, že když se nebude hlasovat, to není to, co já jsem navrhl, ale přesný opak. Já vím, že teď je není možné už to opravit, ale musím to říci. Nechápu, jak je možné, že španělština začala být zase překládána zpátky do španělštiny. Ich würde vorschlagen. Navrhuji, aby až přijdou na řadu tyto dva body během hlasování, tak prosím, abyste ještě jednou přečetl eh, svoje pozměňovací návrhy a necháme to přeskoumat. Souhlasíte s tím? Vidím, že přikivujete. Pak eh, budeme postupovat tedy tímto způsobem, aby se nám nic nestratilo v překladu. Můžeme tedy začít.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 Hlasování ukončeno. C6 je zamítnut. C7, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijato. C8 pro. Proti. Zdrželi se přijato. C9 pro proti, zdrželi se, přijato. C10 pro, proti, zdrželi se. Je nutné to přeskoumat elektronicky. Kontrolujeme C10 a zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. C10 je přijato. Následuje C11. Pro. Proti. Zdrželi se. Není úplně zjevné, jaký je výsledek. C11. Kontrola elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. 31 ku 29, tedy přijato. C12 pro, proti, zdrželi se přijato. C13 pro, proti, zdrželi se přijato. C15 pro, proti, zdrželi se přijato. C16 pro, proti, zdrželi se přijato. C17 pro, proti, zdrželi se, přijato. C18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Teďka trochu poskočíme, dostaneme se ku předu. Já jsem na straně 6, pozměňovací návrh 57, hlasujeme ve dvou částech. Nejdříve první část, číslo 57, kde je pro Proti? Zdrželi se. Přijato. Teď je druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Opět poskočíme ku předu. Okay. Bei mir ist es die Seite 9. Na straně 9 hlasujeme o pozměňovacím návrhu 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 91. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 93. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 95. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 92. Oddělené hlasování. Nejdříve první část. Pro. Proti. Zdrželi se. A raději bych to přeskoumal elektronicky. Takže 92, první část, zahajují elektronické hlasování. Hlasování ukončeno. 36 pro, 23 proti, tedy přijato. Nyní druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička. Opět oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. ITRE 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní druhá část. Pro? proti, přijato. Zdržel se někdo? Dobře, přijato. 98. Opět hlasujeme odděleně. Nejdříve hlasujeme o první části, kdo je pro. Proti, zdrželi se, přijato. Nyní druhá část pro. Proti, zdrželi se, přijato. 168 odpadá, stejně jako 104. Hlasujeme o čísle 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 99. Prosím pana kolegu Perela, aby nám přečetl svůj návrh textu v, ve španělštině. Sí, gracias, Děkuji mnohokrát, pane předsedo to říká, chápe, že jakákoliv akce pro dosažení lepší účinnosti v používání zdrojů nemůže zůstat pouze soustředěná na veřejné prostředky, zatímco v překladu bylo musí zůstat v oblasti veřejné ruky. A to je přesně to, co já jsem nechtěl. A kromě toho, že tady se vypustila jiná slovo, ale především je tohle že se připustilo, že prostě tady se dalo slovo, které dává naprosto obrácený smysl. Já chci, aby to nebylo pokryto pouze veřejnými zdroji. Myslím si, že to ujasnění bylo důležité. Budeme tedy hlasovat eh, o pozměňovací návrhu ve znění, jako přičetl pan kolega. Je to pozměňovací návrh číslo 99 a hlasujeme s tím vysvětlením, které jste právě slyšeli. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teďka budeme hlasovat o čísle 110. Kdo je pro? Pan předseda se omlouvá. Wir müssen, Entschuldigung. Omlouvám se. Hlasujeme o čísle 100, protože jsme zamítli číslo 102. Takže mm, hlasujeme teď o stovce. Číslo 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 Oddělené hlasování, teďka o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. E, eh, 112, druhá část, překontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování.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 121, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 116. Oddělené hlasování, teď první část. Bude pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část. 116, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 118. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 120. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 143. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 122. Proti. Zdrželi se přijato. 123. Pro Proti. Zdrželi se. Přijato. 124 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 126 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 127 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Omlouvám se, říká pan předseda, Můžeme hlasovat ještě jednou o čísle 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 128. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 129. Oddělené hlasování. Hlasujeme o první části číslo 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část 129. Pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, druhou část kontrolujeme elektronicky, je to číslo 129, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. 129, je to 29 pro, 29 proti. Druhá část čísla 129 je tedy zamítnutá. 38. Tady hlasujeme o třech částech. Nejdříve první část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní druhá část, číslo 38, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část 38, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 88. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Sto třicet trojka. Nein, wir müssen, wir müssen zweiten Teil und den ersten Teil. Beide, ja? Okay, gut, wunderbar. Wir stimmen dann ab. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 240. Pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 9 tady hlasovat nemusíme. 158. Kdo je pro? Proti? Nezdrželi se? Přijato. 160. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 162. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 211. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 192 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 163 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 164 pro? Proti? zdrželi se, přijato. ITRE 30 nám odpadá. Zbývá tedy 165, hlasujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro. Proti? Zdrželi se? Návrh eh, Hogara Kramera je tedy přijat. 177 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 6 pro. Proti? Zdrželi se přijato. ITRE 10 pro. Proti? Zdrželi se přijato. ITRE 19 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 202 pro. Proti? Zdrželi se přijato. ITRE 31 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. Inta. Tady není zapotřebí hlasovat. A jdeme na číslo 193, to je o stranu dále, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 194, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Máme tady pozměňovací návrh číslo 54. Hlasujeme nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato druhá část pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Sto devadesát sedm pro. Proti? Zdrželi se Zamítnuto. s zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. 32 pro, 25 proti. Přijato. Je dobré, že jsme to zkontrolovali. 203. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi přijato 26 ITRE, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato INTA 4 pro, proti, zdrželi se přijato ITRE 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 207 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 204 pro. Pan předseda se omlouvá. Nejdříve 205 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Teď 204 pro. Proti. Zdrželi se. Kontrolujeme elektronicky. Číslo 204 zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. Dvacet šest pro, třicet dva proti. Zamítnuto. šest, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. deset Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 212. Pro. Proti? Zdrželi se? Elektronický přeskum. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. 212 je zamítnuta. 213, dvě části, hlasujeme o první. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 214 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 215 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 15 hlasovat nemusíme. Dostaneme se k ITRE 20 na další straně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Opět oddělené hlasování. Nyní hlasujeme o první části. ITRE 21 první část pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 21 druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 230 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226 pro. Jediný hlas pro, proti, zamítnuto. 223 a 227 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 224 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 233 byla stažená a teď tady máme 229 a 222, které jsou identické. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 234 pro, proti, zamítnuto. 228 pro, proti, zdrželi se, přijato. 228 zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Kontrolujeme 228 elektronicky. Hlasování ukončeno. 31 pro, 26 proti, tedy přijato. zweihundertzweiunddreißig steht dann zur abstimmung. wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltung. 31 dafür. Dagegen. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 251 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 236. Máme problémy s francouzštinou. 231 bylo zamítnuto pro kolegy, dobře. A 235 bylo taky zamítnuto. Teď se dostáváme ke 236. 236 hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se, to musíme elektronicky přeskoumat. 236 elektronický přeskum. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 25 pro, 31 proti. Zamítnuto. 237 pro, proti, zdržel se, přijato. 16. Hlasujeme o 16. I trené odpadá. Takže pokračujeme až k ITRE 25. Tak kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 238 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 249 ve dvou částech. Už není nutné, protože ten odpadá. 239 pro, proti, zdržel se, přijato. Pak můžeme přeskočit v textu až k Richardu Zéberovi a sice k pozměňovacímu návrhu 248. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Inta 8. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Inta 12 pro, proti, zdržel se přijato. 261 pro, proti, zdržel se přijato. 262 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 263 pro, proti, zdržel se, přeskoumáme to, elektronický přeskum 263 zahájí hlasování, hlasovali všichni, ukončuji hlasování. 31 hlasů pro, přijato 26 proti. Teď budeme pokračovat INTA pětkou, kdo je pro? proti, zdržel se přijato, INTA 14 pro, proti, zdržel se přijato, INTA 15 pro, proti, zdržel se, ne, přijato. Potom pokračujeme s 265 Gebrandy pro. Proti, zdržel se, přijato. 268 pro, proti, zdržel se, přijato, Inta 7 pro, proti, zdržel se, přijato, 269 pro, proti, zdržel se, přijato, 270 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, druhá část 270 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 271 pro, proti, zdržel se přijato, 272 pro, proti, zdržel se přijato, INTA 6 pro, proti, zdržel se přijato, INTA 1 pro, proti, zdržel se přijato, INTA 9 pro, proti, zdržel se přijato, šestka pro, A prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat na vyjasnění co se týče konsolidovaného pozměňovacího návrhu 6, potom jsme měli odpada, pak jsme měli tři pozměňovací návrhy a chci se zeptat sekretariátu, proč pozměňovací návrh 88 zároveň pokrývá 133, eh, protože to tedy nevidím a myslím si, že jsme tady mohli mít oddělený hlad mezi u 133, protože já si myslím, že třetí, eh, že část třetí může být pokryta, ale první část ne. Mohli bychom hlasovat hlasovat o první části 133. Ne, 88 byla přijata a už je to obsolentní, už jsme taky pokročili v textu a služby sekretariátu mi říkají, že jsme postupovali správně. Dobře, teď budeme pokračovat s pozměňovacím návrhem číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato sedmička pro proti, zdržel se přijato, pro, proti, pro, proti, zdržel se přijato. 9. Pro, proti, zdržel se přijato, eh, zamítnuto, promiňte, zamítnuto, desítka pro, proti, zdržel se se to přeskoumáme, prosím, přeskoumáváme desítku, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, 31 pro, 25 proti, takže přijato 11 pro, proti, zdržel se, přijato 14 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část 14 pro, proti, zdržel se přijato. 12. Oddělené hlasování ve dvou částech. První část odpadá, už tedy o tom nehlasujeme, protože jsme odhlasovali 14. 15 je dodatek a proto musíme o tom hlasovat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 15. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Hlasujeme o čísle 16. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Hlasujeme o 13. Pro, proti, zdržel se, přijato. 17. Pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ale radši to zkontrolujeme. Zkontrolujeme elektronicky 18. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 25 pro, 29 proti takže zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se přijato 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto 21 pro, proti, zdržel se přijato 22. Kolega Perelo, prosím pěkně. Ještě eh, kvůli jasnosti uveďte, co jste měl na srdci, abychom pochopili smysl vašeho pozměňovacího návrhu. Eh, prosím, abyste nám přečetl tak, jak jste formuloval vy váš pozměňovací návrh. Velmi rychle, pane předsedo, přečtu ten text, který se doplňuje a který začíná části Evropská unie a říká, že v každém případě není možné pokročit směrem k trvalé držitelnosti bez přímé implikace občanů během měny, týkající se změny myšlení a změny zvyků společnosti, co se týče používání zdrojů. Dobře, Teď tedy jsme si poslechli originální text a také význam je všem jasný, takže můžeme hlasovat tak, jak to bylo právě předneseno. Kdo souhlasí s tím, jak to formuloval pan zpravodaj, kdo je proti, zdržel se, takže přijato. Hlasujeme o 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 24 pro, proti, zdržel se přijato 25 pro, proti, zdržel se přijato 26 pro, proti, zdržel se za, eh, přijato 27. Ne, dobře, přejete si kontrolu 26, takže elektronický přeskum zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. 26 je zamítnuta. Eh, čili dojdeme k 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 28 pro. Proti? Zdržel se přijato. Je tady jedna chyba. E, na tom hlasovacím seznamu budeme hlasovat pouze jednou, protože je to zpráva z vlastní iniciativy a to uděláme, jak jsme zvyklí, elektronicky, takže teď zde definitivně hlasujeme o tomto návrhu. Zahajuji hlasování elektronické. Hlasovali všichni kolegové? Ještě tři chybí. Tři nechtějí hlasovat, takže ukončuji hlasování. 48 pro, 3 proti, 5 se zdrželo. Takže blahopřeji srdečně panu Janu Gerbrandimu za jeho práci na této zprávě z vlastního podnětu. Výborná práce. Děkuji mnohokrát všem účastněným a děkuji také sekretariátu. Ta práce není jednoduchá a stojí skutečně mnoho mnoho úsilí a mnoho nervů. A dostáváme se ke zprávě pana Sanonyho a sice k jeho stanovisku. To je bývalý bod 13, změna nařízení ES Rady o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel. A zahajujeme pozměňovacím návrhem číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Sedmička pro. Proti. Zdržel se přijato. Osmička pro. Proti. Zdržel se přijato. Devět pro. Proti. Zdržel se přijato. Deset pro. Proti. Zdržel se přijato. Eh, úvodní ustanovení 11 pro, proti, zdržel se přijato, 12 pro, proti, přijato, 13 pro, proti, zdržel se, přijato, 14 pro, proti, zdržel se, přijato, 15 pro, proti, zdržel se přijato 16 pro, proti, zdržel se přijato 3 pro, proti, zdržel se přijato 17 pro, proti, zdržel se přijato 4 pro, proti, zdržel se přijato 18 pro, proti, zdržel se přijato 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Hlasujeme o celém, no, o celém stanovisku našeho výboru k tomuto tématu. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 50 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže tím pádem jsme přijali toto stanovisko. Děkuji vám mnohokrát za soustředěnou práci. Tím jsme ukončili, završili hlasování a ti, kteří tu chtějí ještě zůstat, jsou k tomu srdečně pozváni. Ostatním přeji ještě krásný den. A my se teď dostáváme k bodu číslo 15 a sice k prováděcímu aktu o krmivech a o potravinách pocházejících z Japonska v návaznosti na havárii v elektrárně Fukushima. Hmm. Vítáme mezi námi dnes Prosím, diskutujte venku. Kolik? Wir eh, Kolegové, eh, musíme skončit 17 hodin, protože pak přijde pan komisař. Proto bych rád pokračoval rovnou s tímto bodem na programu a vítám mezi námi japonskou delegaci. Eh, buďte srdečně vítáni, vítejte srdečně v našem parlamentu. Und ich möchte Herrn a e, vítám tady pana Poulenyho z komise a dávám mu hled slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve velice krátce něco k historii. Jistě si vzpomenete, že když došlo k nehodě, k havárii v elektrárně ve Fukushimě, tak komise reagovala velice rychle aby došlo k opatřením týkající se kontroly radioaktivy na potravy, co se týče potravin dovážených z Japonska, čili eh, za, přijali jsme naléhavá opatření, abychom měli legální a technické nástroje pro členské státy pro možnou kontrolu dovozu eh, potravin, které přicházely, krmiv, které přicházely z Japonska. V zásadě dovážíme krmiva, rostlinného původu, to znamená zeleninu, řasy, eh, prostě rostlinné záležitosti nebo mm, rybí produkty. Ale nedovážíme ani maso, ani mléčné výrobky. Také dovážíme malá množství krmiva pro psy a domácí mazlíčky v těch prvních opatřeních jsme se snažili aplikovat evropské normy, to jsou ty postčernobylské normy a pro možnost kontroly. Japonci používali jejich vlastní normy proto, aby mohli kontrolovat svůj vývoz, protože v těchto prvních rozhodnutích My jsme dali povinnost japonským úřadům dělat předvývozní kontrolu předtím, než dojde k vývozu jejich výrobků do Evropské unie a sice kontrolovat 100% těchto produktů. A měli to kontrolovat dotyčné prefektury. A jednalo se o to, aby členské státy potom ještě následně eh, kontrolovaly určitou procentuální část. Jistě si vzpomenete, že jsme tady vedli diskusi eh, na plenárním zasedání ve Štrasburku 8. dubna 2011, kdy parlament požadoval, aby se eh, komunitární normy vyměnily, aby se přizpůsobily přísnějším japonským normám. A v důsledku této diskuse na plenárním zasedáním tudíž tedy komise přizpůsobila normy proto, aby se používaly ty přísnější japonské normy. a pot, od 1. dubna Japonci posílili své normy, měli ještě daleko přísnější normy s cílem znovu obnovení důvěry spotřebitelů. A my jsme měli volbu mezi zachováním těch našich původních norem nebo mezi tím, abychom se přizpůsobili těm novým, ještě přísnějším japonským pravidlům. A kvůli obavám z koherentnosti abychom zabránili eh, striktnějším japonským normám, co se týče kontroly výrobků, které eh, se eh, dostávají do Evropské unie, které jsou dováženy, a dostávají se na území EU. Abychom tady měli určitou koherentnost, tak jsme tedy navrhli posílit tyto normy a vzít si stejné normy mm, za své, jako aplikuje Japonsko. A proto zhruba v polovině března jsme navrhli členským státům návrh nařízení komise e, týkající se právě přizpůsobení těmto přísnějším japonským normám. Také jsme získali z této Měli jsme užitek z tohoto nového rozhodnutí, protože jsme mohli přizpůsobit kontroly pro alkohol, sake, japonskou whisky a šuču. Protože Japonci nám ukázali, že Eh, prováděli eh, přísné analýzy jejich alkoholických nápojů, které v malých kvantitách eh, vyvážejí do Evropské unie a že tady vůbec neexistovaly problémy s radioaktivitou, protože proces destilace a fermentování způsobil, že pakliže tam byla nějaká radioaktivní kontaminace, zejména tedy co se týče používaných obilovin, ze kterých se alkohol vyrábí, tak tato radioaktivní kontaminace zbyla v těch zbytcích, které již se pak do alkoholu nedostaly. Díky tedy tomu destilačnímu procesu radioaktivita se už potom nedostane do té alkoholové páry, která se potom e, koncentruje a vlastně z ní vzniká sake, nebo šoču, nebo whisky japonská. A díky těmto technologickým informacím a Díky kontrole japonských orgánů jsme tedy navrhli členským státům, abychom tyto tři druhy alkoholu vyloučili z kontrol alkoholu, který se dováží na území Unie. naléhavě, rychle, chcete-li, jsme tedy došli k tomuto třetímu rozhodnutí vzhledem k těm obavám o koherentnosti, co se týče japonských přísných pravidel od 1. dubna a proto jsme postupovali, jako postupujeme v naléhavých případech, rychle a naléhavě. A na základě, jak už jsem řekl, tohoto nového rozhodnutí komise a já bych chtěl tedy uzavřít eh, tyto své informace. Samozřejmě jsem vám k dispozici pro vaše dotazy, ale dám vám pár čísel. Japonské orgány provedly během roku, eh, po havárii v minulém roce tedy, 136 tisíc analýz na potravinových výrobcích u sebe pro jejich vlastní spotřebu. A od 1. dubna na základě těch přísnějších norem vykonali 8 tisíc kontrol. A celkem vykonali 1380 kontrol u whisky, sake a soču. Eh, na základě ustanovení, která se týkají tedy kontrolu alkoholu do Evropské unie. Eh, to, co se dovezlo, tak členské státy od 1. dubna na tomto dovozu vykonali, nebo od poloviny března vykonali zhruba 2000 kontrol v roce 2011 a 500 v tomto roce 2012. A z těch 2500 celkem se našly pouze dva výsledky, které nebyly jaksi slučitelné na počátku eh, s těmito dvěma vzorečky čaje, který je v pytlíčcích. Ne, pardon, který se dováží v lístcích, v čajových lístcích. Čili to jsou čísla a data, která máme dnes a máte-li eh, nějaké dotazy, k ujasnění, tak prosím pěkně, jsme tady zde eh, proto, abychom na ně odpověděli. Jsme vám rádi k dispozici. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vielen Dank, Děkuji. První na řadě je kolegyně Michel. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také za informace komise. Ale nejprve první poznámka. Víte, že my poslanci tak tolik nesouhlasíme zase s tímto postupem, protože tady byl dopis pana Jo Leinena, který říkal, že je třeba, aby nám komise dala informace předem, zatímco vy už jste konali, aniž jste se vůbec zeptali parlamentu, aniž jste vyslechli parlament. Takže tedy promiňte, ale není to příliš kavalírské. A teď podívejme se na obsah těch návrhů. Je třeba říci, že i v současné době, pane Pudlé, máme přece jenom určité nejistoty týkající se těch čtyř aktérů, kdy tři jsou tak trochu matoucí a ten čtvrtý, eh, to se týče pohoných látek a tady došlo k dovozu pluto, nebo k, byl, došlo k tomu, že se vyskytlo plutonium v okolí elektrárny. A e, tady byl vyjádřen veliký neklid nad tím, co se tady nachází v okolí elektrárny. Abych ráda řekla komisi, že by bylo přece jenom zajímavé, aby došlo k vyslání Evropské mise, kde by byli poslanci, zástupci komise a proč ne zástupci členských států, abychom měli naprosto přesnou misi do blízkosti Fukushima. Já jsem tam byla, ale já jsem byla tak 60-70 kilometrů od té evakuační zóny, která byla příliš kontaminovaná a neměla jsem přímý přístup. A když vidíte stav těch desinformací, ke kterým docházelo ze strany japonských úřadů, tak si myslím, že by bylo bývalo nesmírně zajímavé to vidět, protože tady přece jenom jsou určitá podezření, která ještě nebyla vyvrácena. A dále, vy tady říkáte, že co se týče je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Euh, co se týče rtuti a olova, eh, je tady celá řada nejistot, velké nejistoty. A co se týče tomu, toho, co bylo měřeno přímo eh, v tom nukleárním jádře, tam prostě jsme neměli žádné přímé informace, ale nebylo nám dovoleno tam jít. Co se týče těch přísných norm, jak jste řekl, já si myslím, že je to tady neuvěřitelné. Protože my jsme tady hlasovali a víte, že ekologist, ekologici, ekologisté <laughs> promiňte, řekli, že normy, eh, které fixovala komise, což nebyli experti, byly příliš vysoké protože tady bylo tisíc bekerelů na kilo a já jsem řekla, to je moc. Za několik dnů prostě se přestoupí to maximum přípustná. Řeklo se mi ne, ne, ne a poprosili jsme komisi, aby změnila ty normy. Došlo k havárii a najednou úroveň Japonců byla na polovině a sice na šestistech. A když jsme požádali pana Baro, Barosa, tak řekli, je třeba přizpůsobit se japonských normách, protože jejich jsou příliš vyšší než naše. A najednou jsou daleko nižší než, než dokonce 10 bekerelů. Ale problém je, říci si tedy, proč se vlastně dovážejí japonské výrobky. Když se mi řekne, že u whisky a u sake tady není radioaktivita, no je dost pravda, že eh, destilací se tam nedostane sezium ale neplatí to pro další prvky. Já jsem, neplatí to pro cezium. Já jsem měřila v laboratoři tyto hodnoty. A měření, které se dělalo v tom alkoholu, to měření neprováděli Japonci, to, co jsme dělali my. To znamená, je třeba měřit všechny hodnoty radioaktivity. A víte velice dobře, že tady byly dva vzorečky, které překračovaly 500 bekerelů na kilo. A vy říkáte, no jo, ale prostě většina nepřekročuje 10 na, 10 na bekerel, ale to není závažné. Ale ano, pane, je to závažné, protože teorie říká, že jakákoliv radioaktivní dávka může způsobovat rakovinu. A proč osoba, nějaká, která si koupí japonský čaj, které má více než 10 bekerelů, mm, eh, může být kontaminována, eh, když by tam mělo být nula. Když, a proč bychom to měli dovážet, když tady máme čaj se nulou bekerelu? To je tedy skutečně zásadní problém, který, způsob, který je spojen s radioaktivitou a se zdraví. Eh, čili já bych byla spíše proto, abychom to dělali jako Austrálie a Spojené státy, protože ty prostě stoply dovoz japonských výrobků Eh, a přitom to byly ohromná čísla, co se týče hospodářství, ale v Evropské unii by to bylo bývalo velice důležité pro zdraví našich obyvatel, čili oficiálně žádám komisi, aby byla vyslána mise do Japonska, aby se podívala přesně do toho místa blízko elektrárny, aby viděli, jak vypadají všechny ty úniky těch jedovatých plynů tam za druhé žádám komisi, aby znovu vyhodnotila ty normy, protože vidíme, že ty normy byly příliš vysoké, tedy říká se nám, že byly příliš vysoké, ale víme, že mohou způsobit rakovinu. A za třetí bychom měli přestat s dovozem japonských výrobků, protože jinak budeme mít radioaktivitu na evropském území. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Kolega Ivkoše je další na řadě a poté Pavel Poc. Pane Koše, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu tady stručnější než kolegyně. Eh, chtěl jsem doplnit eh, její příspěvek a její otázku na komise. Na jedné straně eh, prostě jsme se setkali s bývalým prefektem z Fukushimy, to bylo před několika lety, který nám eh, vysvětloval eh, obtížné podmínky zemědělců. Já jsem byl před třemi měsíci vlastně jednou z těch zemědělců, vlastně jedním z těch eh, členů zemědělců, který řekl, že mm, nemohl sám, a setkal jsem se se zemědělcem, který řekl, že nemohl prodávat své zemědělské výrobky a jsou to alarmující informace, tato skutečnost, že to vlastně pokračuje. E, samozřejmě můžeme snížit normy pro potravinové výrobky, ale skutečnost, že radioaktivita e, to není jako Černobyl, kde došlo jenom k jedné velké explozi, která všechno zaplavila černí a, a nechala prostě rozptýlit e, tyto elementy po celé Evropě. Ve Fukushimě už to trvalo přece dost dlouhý čas a je třeba říci, že Fukushima to je jako nukleární válka bez války, to znamená, že to pokračuje. Pokračuje to vlastně v těch bazénech u elektrárny číslo čtyři. a to, co říká pan Bazi, paní Bazi, to se mělo vyslechnout tento hlas. Eh, jaký je stav toho bazénu u eh, elektrárny číslo čtyři? A je to třeba, jak řekla paní Rivazi, pět let ve Francii po Černabylu nezávislá laboratoř CRMS zkoumala prostě vzorky a myslím si, že by bylo dobré, abychom oficiálně eh, mohli se dovědět něco víc, protože občanská společnost mm, eh, se odvolává stále na expertízy. Ano, máme tady expertízy jako um, experti z energetických agentur a podobně, ale je třeba začlenit i experty z občanské společnosti. A já si velice přeji, aby došlo k vyslání té mise, kde by byli nejenom oficiální experti, ale také také experti z občanské společnosti. Pavel Pok. Pan Pavel Poc. Předsedo, pane předsedo, eh, to bude velmi blesková poznámka. Eh, rád bych komisi upozornil, že saké nevzniká destilací, ale kvasným procesem. Takže pokud jste ho odkudkoliv vyloučili kvůli destilaci, tak trošičku milně saké není destilát, je to, je to kvasný výrobek. A potom, eh, potom eh, dotaz, zda má komise nějaké informace nebo modely, které vypovídají o šíření eh, radioaktivních jontů v mořských vodách okolo Japonska. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji, Pavle. Komise, pane Pole, můžete zodpovědět dotazy? Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. No, není jaksi v mé kompetenci a v mé schopnosti dnes zorganizovat jaksi misi poslanců do Japonska a misi expertů, ale jistě toto vyřídím dál. Nevím, jak by se to mohlo sorganizovat, ale jistě o tom promluvím s generálním sekretariátem a s našimi kolegy z DG Energie, kteří eh, se starají o životní prostředí a o normy. Eh, co se týče těch radioelementů, jod a stroncium, víte, že No, jistě vás. Víte, že eh, jeden polo, jeden Poločas rozpadu je krátký a když se podíváme na jod, tak jod se rozpadne na polovinu. A ze začátku jsme to kontrolovali, no, žádali jsme členských stát, členské státy, aby to kontrolovali a poté se ukázalo, že už není potřeba k tomu a to je důvod, proč jsme požádali členské státy, aby přestali s těmi kontrolami, aby se soustředili na kontrolu Cezia 134 a 136. A což jsou prvky, které jsou daleko více nebezpečné. A co se týče dalších prvků, máme takové informace, že tady došlo k určité kontaminaci, ale velice lehké. A protože japonské orgány Jedenáct prefektur, kterých se týkala kontaminace, měly kontrolovat 100% eh, výrobků, které k nám vyváží, my jsme necítili potřebu kontrolovat také, protože my důvěřujeme japonským úřadům. Můžeme o tom diskutovat, ale my jsme měli důvěru v japonské úřady a na základě této důvěry, protože oni nám zaslali výsledky, my máme všechny výsledky Japonců z těch 138 tisíců zkoušek, vzorečků máme výsledky a můžeme mm, prostě to prokázat. Co se týče pochybností, a pardon, co se týče dovozu čaje. Samozřejmě, je zapotřebí, aby ten čaj byl kontrolován. Ale máme daleko přísnější normu než naší postčernobylskou normu. Máme tady normu 250 eh, bekerolů, čili nižší o, 250, o polovinu než eh, jinak. A to jsou normy pro eh, lístky čajové. A pravdou je, že tyto normy jsou prostě daleko přísnější. A proč dovážíme čaj z Japonska? Protože čaj z Fujijami má prostě vynikající pověst. A my jsme eh, politicky nerozhodli, že zakážeme všechny produkty z Japonska. My jsme učinili politické rozhodnutí. Renforcer les contrôles abychom posílili kontrolu, abychom požádali Japonce, aby kontrolovali z začátku 100%, a aby členské státy eh, z 5, 10, 20% kontrolovali dovážené produkty, když dorazí, abychom prostě ověřili, zda skutečně ty japonské normy jsou důvěryhodné abychom tedy prověřili tu věrohodnost Japonců a všechny údaje, které máme k dispozici, ukazují, že je možné japonským autoritám věřit. Co se týče reaktorů, my jsme experti pod, ve výživě, nejsme experti na radioaktivitu, ale naši kolegové z DG Energie a z DG Životní prostředí posílení Mezinárodní eh, eh, agenturou pro atomovou energii, která tam posílá inspektory na kontrolu, nám říkají, že situace reaktoru je stabilizována, že tam došlo k únikům, to jako nikdo nespochybňuje, ani japonské orgány, ale že dnes je situace stabilizována a měla-li by se situace zhoršit, pakliže by znovu měli explodovat reaktory, tak bychom prostě zase změnili normy. Ale bylo vidět v minulosti, že jsme schopni během 48 hodin změnit normy, abychom je buď posílili, zpřísnili, a nebo abychom znovu více kontrolovali prostě ty, to radioaktivitu jsme schopni během 24 hodin či 48 hodin změnit kontroly a přidat k něm kontrolu plutonia. To není problém, ale v současné době tady máme ujištění, že tento problém je stabilizován v, v těch různých reaktorech, které explodovaly zhruba před jedním rokem. Co se týče znovu vyhodnocování evropských norem, víte, že toto je v odpovědnosti našich kolegů DG Energie na základě toho, čemu se říká článek 31 jaderní experti a přísluší jim chtějí-li revidovat tyto normy proto, aby je znovu přizpůsobili těm černobylským normám, které již mají 15, vlastně již 20 let a které jsou nižší. No, to je asi tak všechno. Možná ještě, abych reagoval na to, co řekl pan Koše. Co se týče eh, používání těch nezávislých laboratoří, my používáme veškeré informace, které máme k dispozici. Jistě víte, že Greenpeace odešel, brali vzorky přímo na místě a jinde my eh, všechny tyto analýzy zohledňujeme v našich analýzách místní situace a dojde-li k nějaké společné misi poslanců komise a co já vím rady, jak říkám, to skutečně nepřísluší nám sorganizovat program takové návštěvy, ale zcela jistě je to výborný nápad, abychom se tam šli podívat a viděli věc přímo na místě, než aby se to provádělo v nějakých laboratořích. A mm, to, co řekl pan Poc, ano, už jsem řekl, fermentace a destilace e, tento fenomen odstraňují, protože při fermentaci při fermentaci, tedy při kvašení, vzniká saké, protože se filtrují jenom ty pev, se e, filtrují pevné částice a zůstává jenom tekutina. A co se týče technických informací, které jsme dostali od Japonsku, tak když tady máme eh, prostě nějaké prvky, které by kontaminovaly eh, rýži, tak zůstanou v té pevné části, která se usazuje a která již neproniká do té tekuté části saké. Kromě toho, eh, se vlastně odstraní slupka rýže a je-li rýže kontaminovaná, tak je to ta vnější slupka. Mm, toliko tedy k technické odpovědi, pane předsedo, tolik jako na současné připomínky, které tady zazněly eh, ze úst členů výboru. Děkuji vám. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji mnohokrát za odpovědi a nyní chci přivítat pana komisaře pro zdravotnickou politiku a politiku ochrany spotřebitelů. Vítám vás na výměně názoru. Vidím, že se všichni hlásíte. Zjevně tedy mnoho z vás má zájem o tuto výměnu názoru, protože v letošním, ale i v příštím roce nás čeká několik legislativních návrhů a z toho důvodu jsme si vás chtěli pozvat k této diskusi. Běžný postup je takový, že vy nejprve máte 10 minut na úvodní projev a potom budeme mít dvě či tři kola otázek s násled, následujícími odpověďmi. Nechci plítvat časem, pustíme se hned do vašeho úvodního projevu, pane komisaři. Máte slovo. Well, thank you very much, uh, eh, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a vážení poslanci a poslankyně. Jsem velice rád, že mohu již eh, navštívit tento eh, výbor pro, v rámci třetího strukturovaného dialogu během svého funkčního období. A chtěl bych poděkovat také panu Joe Linenovi za velmi dobrou spolupráci, které jsme se těšili během eh, jeho volebního období, funkčního období ve funkci předsedy tohoto výboru a předpokládám že stejně dobrá spolupráce a stejně dobrý dialog nás bude čekat i v této druhé polovině funkčního období. Na samý začátek bych rád zdůraznil, že jsem si vždy velmi vážil rad, které jsem dostal v minulosti od poslanců a poslankyň tohoto výboru a budu se těšit na další úspěšnou spolupráci. Rád bych využil této příležitosti a hovořil o řadě témat, která jsou zvláště důležitá pro váš výbor. Především se dotknu témat, o kterých se v tuto chvíli diskutuje anebo se připravuje tato diskuse na blízkou budoucnost. Pochopitelně, že během tohoto krátkého úvodního projevu nemůžu probrat všechno, a to nejenom proto, že máte velmi širokou agendu jako výbor, ale předpokládám, že budete mít mnoho možností během a diskuse se ptát. A začnu komentovat nejprve agendy, které v tuto chvíli probíhají. Za prvé program Zdraví pro růst. Začnu tedy s tímto programem, jehož cílem je přidat z evropské hladiny hodnotu a dále posílit propojení mezi zdravou populací a hospodářským růstem. Evropská komise navrhovala, aby budoucí program se jmenoval eh, Zdraví pro růst. A já si vzpomínám, že někteří z vás říkali, že zdraví jako takové je politickým cílem a eh, proto bychom měli pracovat na zdraví jako takovém. S tím souhlasím. Někteří z vás měli pocit, že když říkáme zdraví pro růst, takže to znamená, že zdraví je druhotné vůči růstu, čiže se více soustředujeme na růst než na zdraví. Tak tomu určitě není soustředíme se na zdraví, nikoli na růst. Když říkáme zdraví pro růst, tak neříkáme, že zdraví je pouze jedním z přispívajících faktorů růstu. Říkáme, že když budeme investovat do zdraví, povede to k růstu. Když vy jako občané budete zdraví, tak to bude mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost a růst Evropy. A proto chci, aby tento program nám pomohl ukázat, že zdraví není nákladem, že zdraví není luxus že zdraví je nezbytným předpokladem inteligentního a inkluzivního růstu. A navíc je to naplněním jednoho z hlavních lidských práv. A proto chci, aby tento program více investoval do trvalé udržitelnosti celého systému, tak abychom zajistili, že univerzální přístup a kvality nebudou v nejbližší budoucnosti poškozovány. Chci také zdůraznit, že inovace a trvalá udržitelnost systému zdravotnictví jsou hnacím motorem širšího programu pro růst. A následně tedy politika zdravotnictví je širší, součástí širší strategie Evropa 2020, není to jenom nákladová položka. Tento program je finančním nástrojem naší zdravotnické politiky. A dá nám do rukou nástroje pro provádění legislativy, například týkající se farmakovigilance či poskytování zdravotnických služeb v přeshraničním kontextu. Nejedná se o výzkumný program nebo strukturální program. Má velmi malý rozpočet, takže se nedá očekávat, že by přímo přispěl k lepšímu fungování národních systémů zdravotnictví. Na druhou stranu ale jeho cílem je identifikovat možnosti pro spolupráci a najít nástroje, které přispějí k trvalé udržitelnosti systému zdravotnictví a snižování nerovnosti v oblasti zdraví. A budu se velmi těšit na další diskusy eh, v červnu s tímto výborem. Podívejme se nyní na závažné přeshraniční zdravotní hrozby. V prosinci loňského roku Evropská komise přijala návrh, který má zlepšit koordinaci na úrovni evropské úrovně v oblasti připravenosti na takovéto hrozby a reakce na ně. Tento návrh vychází ze stávající a legislativy Evropské unie o nakažlivých chorobách, ale také se zabývá dalšími hrozbami, které jsou způsobené biologickými, chemickými, environmentálními a etiologickými faktory a má vytvářet koherentní právní rámec pro všechny tyto hrozby. A doufám, že to bude brzy vyřešeno, protože to je v zájmu všech občanů Evropské unie. Nyní k potravinám, konkrétně specializovaným potravinám. Klíčovým cílem navrhované změny stávajících pravidel v této oblasti je vyjasnit a posílit ustanovení, která platí pro citlivé skupiny populace a zároveň chránit spotřebitele před zneužíváním existence různých pravidel. Tento rámec má snížit administrativní zátěž, má poskytnout více konzistentnosti a jasnosti a také umožní flexibilnější prostředí pro vyvíjející se inovativní trhy potravin. A velmi doufám, že parlament se dohodne s radou už v prvním čtení. Komise bude připravena ujmout se své role a tomuto procesu napomáhat. Další důležitá iniciativa, o které se v tuto chvíli diskutuje, je e, návrh komise týkající se pěstování GMO. Jeho cílem je, aby členské státy měly možnost rozhodnout se, jestli umožní či neumožní pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Tento návrh se dostal do rozhodné fáze a já velmi doufám, že na zasedání Rady pro životní prostředí v červnu dojde k politické dohodě. Nyní se dostáváme k farmakologii. V únoru tohoto roku Evropská komise přijala pozněvací návrhy týkající se informací pacientům a také dva nové návrhy týkající se farmakovigilance. Návrhy týkající se farmakovigilance obsahují ustanovení, která mají naplnit mezery, které odhalily zátěžové testy prováděné komisí po kauze Mediátor. Jedná se o důležité téma a jsem velmi rád, že jak parlament, tak rada mají zájem na tom, aby došlo k rychlému přijetí těchto návrhů týkajících se farmakovigilance, pokud možno ještě předtím, než v červen, červenci doj, eh, vstoupí v platnost nová legislativa týkající se farmakovigilance. Je potřeba se poučit z kauzy mediátor, je potřeba posílit pravidla pro farmakovigilanci z roku 2010 v některých aspektech. A nyní k nadcházejícím návrhům a iniciativám. Pokud dovolíte, tak bych také hovořil, pohovořil o revizi směrnice o klinických testech. Komise plánuje eh, přijetí návrhu nařízení ještě před začátkem letních prázdnin. Krátce řečeno chceme, aby Evropa byla atraktivnější pro klinický výzkum. Rádi bychom zastavili eh, úpadek počtu klinických zkoušek v Evropě s tím, že přitom nechceme pošlapat ani práva pacientů, ani bezpečnost, ani spolehlivost a solidnost dat. Je to důležité pro vývoj nových léčiv a zlepšování stávajících lékových terapií, ale kromě toho také klinické eh, testy zásadně přispívají růstu, k růstu a vytváření pracovních eh, míst v oblasti veřejného zdraví a také přitahují velké investice. A doufám, že budu moci spoléhat na podporu tohoto výboru během eh, legislativního procesu u tohoto důležitého návrhu. Nyní ke zdravotnickým prostředkům. Určitě se všichni zhodneme na tom, že eh, případ eh, prsních implantátů PIP si vyžaduje zásadní eh, orezvu. Souhlasím s tím, co říkal parlament ve svém usnesení. Co nejdříve chci předložit návrhy na revize legislativy o zdravotnických prostředcích. Konec konců tuto revizi jsme zvažovali dlouho předtím, než se objevila kauza s těmito prsními implantáty PIP. Tento návrh by měl posílit bezpečí pacientů a měl by pomoci zabránit takovým kauzám jako PIP. Eh, Nicméně v mezičase pracujeme s členskými státy na přijímání okamžitých opatření, které je možno přijmout v rámci stávajícího regulačního rámce pro posílení tohoto systému. Především se to týká aspektu dohledu nad trhem a eh, dohledu prostřednictvím notifikovaných orgánů. Tento výbor s námi velmi účinně spolupracuje v boji proti tabáku. Já vím, že parlament očekává nadcházející návrh eh, revize směrnice o tabákových výrobcích a doufáme, že to budeme moci předložit v posledním čtvrtletí tohoto roku. Většina lidí začíná kouřit v pubertě a později mají problém kouření zanechat. Proto bychom se měli soustředit na snižování počtu kuřáků mezi mladými lidmi. Revize této směrnice se zaměří na tři hlavní oblasti. Rozsah působnosti, atraktivita kouření a přístup k tabákovým výrobkům. Kromě toho bychom se také mohli soustředit na boj proti nelegálnímu obchodu. To jasně řekly zainteresované strany během konzultace. Vážení poslanci a poslankyně, určitě si vzpomenete na to, že v rámci dohodovacího řízení se nám nepodařilo dohodnout se na návrhu o e, novátorských potravinách kvůli klonování. Jak víte, komise nyní vyňala klonování z této agendy novátorských potravin a předloží na začátku roku 2013 zvláštní návrh o klonování. Doufám ve vaši podporu a doufám, že nakonec se podaří oba dva tyto návrhy přijmout. Tedy jak návrh týkající se klonování, tak týkajících se nových potravin. Doufám, že budou přijaty ještě do konce volebního období tohoto parlamentu. V tu dobu se také připravuje hodnocení dopadů eh, v oblasti poplatků pro EFSU. Očekáváme, že v létě se to dopracuje a legislativní návrh předložíme v posledním čtvrtletí. Oficiální kontroly toto nařízení se také reviduje, chceme zjednodušit pravidla a konsolidovat stávající přístup. Tento přeskum se bude zabývat především kontrolními náklady, a kontrolami zbytků veterinárních léčiv a kontroly dovozu. Kromě toho také zavedeme příslušné změny eh, v oblasti revize eh, zdraví zvířat, fitosanitárních otázek. Eh, brzy by měl být dopracován tento dokument, toto hodnocení dopadu, tedy čtyři návrhy, oficiální kontroly, zdraví zvířat a rostlin. To by mělo být přijato do konce tohoto roku s tím, že bychom rádi, abychom v této oblasti modernizovali svou legislativu. Pane předsedo, dámy a pánové, tolik tedy krátké aktuální informace eh, o stávajících legislativních agendách, u nichž očekáváme během nadcházejícího roku legislativní návrhy. Vím, že vy sehráváte důležitou roli, že eh, je to také díky vám, proč se instituce vždy zaměřují na spotřebitele. A proto s vámi spolupracuji. Doufám, že společně budeme moci zajistit lepší život svým občanům. Nyní se budu těšit na názory členů a členek tohoto výboru a odpovím na vaše případné otázky. Děkuji. Thank you very much, commissioner. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za tento úvodní projev. A nyní mám na seznamu 17 kolegů a kolegyň, kteří požádali o slovo. 19 dokonce. Konec konců je to hodně témat. Tabák, zdravotnické prostředky, legislativní iniciativy. Takže vidím, že kolegové o to mají velký zájem. Začnu s koordinátory. Nejprve Pan Líze, prosím, tři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaši angažovanost při práci a za vaši prezentaci. Já chci hovořit o dvou budoucích legislativách, jednak o klinických kontrolách a testech. Je velmi dobré, že to chce komise čas předložit a na mnoha věcech se shodneme. Já bych se vás rád zeptal, zároveň vás pozbudil pokud jde o registraci klinických, klinického testování, aby se to stalo součástí návrhu. Protože při povolování léčiv máme problém, že eh, ne všechny klinické testy se uvádí. Většinou ty, které nedopadly tak dobře, ty se zamlčují a mm, pokud by to jako v některých členských státech, nebo například jak to je v USA, kde bychom už od začátku měli registraci veškerého testování, tak bychom se mohli tomu problému vyhnout. Diskutovali jsme o tom již před několika týdny a tam šlo o klinické testování v třetích zemích, které probíhá a bohužel si nemůžeme být dost jistý tím, jaké jsou standardy, jak etické, tak standardy kvality když je porovnáme s požadavky ze strany EU na léčiva. Takže nejsme si jistí tím, že to dodržují také třetí země a dostali se k nám velice znepokojivé informace na to téma. E, doufám, že jste to téma zaznamenala, můžete nám pomoci a rád bych poprosil komisi, aby se e, věnovala tématu klinického testování ve třetích zemích. E, druhé téma, hovořili jste o zdravotnických prostředcích a dnes jsme schválili usnesení a sice, že musíme jednat rychle a musíme pracovat na revidované legislativě. Pokud jsem správně pochopil, tak spolu s zdravotnickými produkty tam spadá také diagnostika in vitro, jakožto druhý legislativní návrh, kde se jedná o například o testování. A mě zajímá zejména téma DNA testování. To jsou testy, které tak trochu předpovídají budoucnost. Eh, nemáme určité eh, standardy eh, kvality, pošlete kapičku krve a předpovím vám všechno možné, ale je otázkou, zda to je, zda to je pravda, takže potřebujeme kvality standardu a podle názoru Evropského parlamentu eh, jsme přijali před rokem usnesení a podle toho potřebujeme kvalifikované eh, konzultace, protože takovéto testy mají dramatický dopad na život dotčených osob. Například, když zjistíte, že trpíte nějakou genetickou chorobou, tak jsou zapotřebí konzultace vůbec, aby takovýto výsledek bylo možné správně zařadit, správně eh, vyložit, tak aby se lidé nevylekali eh, dramatickými dopady toho výsledku. Možná by bylo dobré, kdybyste se věnovali i tomuto tématu při přípravě legislativy. Linda McEwan, she is the coordinator. Paní McEwan. Rapporteur for the pharmacovigilance. Je také zpravodajkou pro far- oblast farmakovigilance. Zítra nás čeká v 10 hodin rozprava. Pane komisaři, Doufáme, že dojde k rychlé dohodě mezi kolegy. Setkali jsme se několikrát se stínovými zpravodaji, takže doufáme, že to brzy bude možné. Já jsem se dnes setkala se zástupci rady, takže doufám, že to půjde podle plánu. Předpokládám, že ostatní kolegové a kolegyně se budou zabývat těmi hlavními agendami. Já bych se ráda eh, zmínila o něčem, co jste nezmínil vy, a to přeprava zvířat. Možná víte, že máme petici s milionem podpisů a kromě toho EFSA požádala komisi, aby předložila plán, který by snížil počet dlouhé, dlouhých přeprav zvířat. Občanům to leží na srdci. Zatím komise v této oblasti, pokud vím, nic neudělala. Udělá něco této komisi, stejně tak jako tomuto parlamentu, si ubíhá čas, takže pokud to neuděláte brzy, tak ta legislativa nebude. Občané si říkají, k čemu je Evropská unie a myslím si, že jedním z našich výdobytků bylo lepší podmínky pro zvířata. Udělejme to prosím i pro přepravu. Chris Davis, děkuji mnohokrát, rád vás zase vidím, pane komisaři. Musím říci, že mě strašně bolí zuby dneska a když vy jste jako komisař pro zdravotnictví, tak jsem si skoro říkal, že vás požádám o pomoc, ale předpokládám, že s tím mě asi nepomůžete. Asi bych skoro uh, vám věřil jako politikovi, než jako zubaři s vrtačkou v rukou. Uh, kosmetika. Legislativní návrh vstoupí uh, v účinnost asi za 8 měsíců. E, týká se to pochopitelně ingrediencí testovaných na zvířatech. A spekulovalo se o tom, že Evropská komise se bude snažit najít nějakou výjimku pro zvláštní případy. Můžete se prosím k tomu vyjádřit? Budete se o to snažit? A pokud ano, tak udělá se to prostřednictvím primárního práva anebo aktiv přenesené pravomoci. Protože já v každém případě bych rád, aby jsme k tomu měli plnou rozpravu, tak aby potom to zadání eh, bylo co nejužší. Ten rozsah působnosti byl co nejužší. A za kolegu, který bude muset odejít, chci ještě říct, že Evropská komise hovořila o plítvání potravinami a jeho snížení o více než 50 ve sdělení o Evropě lépe využívající zdroje. Máte to na starosti vy, eh, jakožto komisař pro spotřebitelskou politiku, a pokud ano, tak co chce komise v této oblasti udělat? Jaké praktické iniciativy chystá? Děkuji, Chrissy. A nyní za zelené Michely Vazí. Prosím. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Já mám otázku, mm, kterou bych ráda, abyste zodpověděl poměrně přecizně. Ptají se na to NGO, co se týče budoucího užívání pesticidů. Říká se, že fitosanitární firmy od roku 2008 až do roku 2012 eh, udržují na trhu desítky pesticidů, které eh, by měly být alespoň dobrovolně staženy. Máme tady obavy, máme tady podniky, které jejich podniky stahují, protože neodpovídají sanitárním a ekologickým normám, ale eh, evropské nařízení z července 2008, nařízení číslo 33 jim umožňuje prostě postupně tyto pesticidy ničet o určitou resumici, že postupným stahováním. A to tedy nám způsobuje obavy, protože francouzští i britští experti nedávno eh, v americkém časopise Science eh, uveřejnili, že neoneotikín, což je nějaký systemický pesticid, který se používá také v bordu a tak dále, způsobuje velké škoda. Jistě víte, jaký škodlivý vliv mají pesticidy na zdraví. Co si tedy myslíte o této zprávě? Je to evropské nařízení 2011, 411 července 2011, které umožňuje toto homologaci pesticidů, což se mi zdá poměrně neuvěřitelné. Thank you very much. And speaker... Děkuji. A jako poslední koordinátor. Meneer Dali, dat u weer hier bent. Ik vind het altijd prettig om met u van Děkuji. Děkuji eh, panu komisařovi, je to velmi příjemné, že tady mezi námi. Velmi mě potěšilo, eh, že jste přišel s dvěma návrhy, jednak o eh, klonování a jednak o nových potravinách. Pokud je o klonování, tak eh, tady eh, se objevuje stále větší tlak. A mě by zajímalo, zda víte, co to je. Peng peng, říká řečnice. Eh, vidím, že možná nevíte, o co jde, takže já to vysvětlím. Včera se objevila informace, že v Číně se objevila nová ovce doly, byla vytvořena a její jméno je Peng Peng. Došlo tam ke křížení eh, z ovce a ke genetické manipulaci, z ovce, která byla geneticky manipulována a pak eh, tedy naklonována, tak, aby, aby měla větší tuk. A nějaká legislativa proti klonování je tady naléhavá, jak vidíte. A tady chtějí nakupovat, chtějí prodávat eh, ten tuk té ovce jako mimořádně výživný, té ovce Peng Peng. Můj dotaz zní, zda produkty tohoto typu vůbec můžeme nějak zastavit, prostřednictvím legislativy pro GMO, nebo zda musíme co nejrychleji eh, vypracovat nějakou legislativu proti klonování. A pak k přepravě. Víte, že většina parlamentu je pro kratší dobu přepravy, přepravy zvířat. A během diskuze eh, zástupce komise řekl, že se předpokládá nepředpokládá revize eh, předpisu 1 z roku 2005 o přepravě zvířat. Můžete mi to potvrdit? Můžete mi říct, zda to je nebo není pravda? Myslíme si, že je zapotřebí dobu přepravy zvířat eh, co nejvíce zkrátit. Pak eh, zákaz potravin a potravinový profil, výživový profil. Otázek bylo opravdu hodně z různých oblastí. Poprosím tedy pana komisaře, aby na tyto otázky odpověděl. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Začnu s Pítrem a klinickými testy. Vaše návrhy se zvažují při přípravě návrhů, které jsem zmínil. My v tuto chvíli chceme hlavně zajistit to, aby klinické zkoušky, které se používají v rámci registrace léčiva, byly předem oznamovány, aby tedy ještě předtím, než klinická zkouška začne, se musela oznámit ať už probíhá kdekoliv, třeba i mimo Evropu. A cílem je mít pod kontrolou klinické testy, které probíhají, a zajistit, že se používají řádná kritéria a také, že budeme informováni o jakémkoliv výsledku daného klinického testu, ať už bude pozitivní či negativní. Protože konec konců i negativní výsledky klinických studií přispívají k vědeckým znalostem. A myslím si, že pro vědecké společenství jako celek je důležité, aby byli informováni o všem, co se děje. Co se týče in vitro diagnostiky a, a testu DNA, tak tam vím, o co o čem hovoříte, jsou to ale etické otázky, které jsou v kompetenci členských států. Budeme se ale zabývat i jimi v tomto kontextu. Nyní Linda farmakovigilance. Rád slyším, že všechno probíhá podle plánu. Nedávno jsem slyšel, že byla trochu bouze v radě, ale mám pocit, že to už teď trochu ustalo. Pro mě je to důležité, protože si myslím, že kauza mediátor vedla k jasným odpovědím. Ukázalo se, že je potřeba, aby se posílila struktura pro poskytování údajů a prostě držitelé pokud bychom měli nechat jenom na držitelích registrace, aby oznámili veškeré problémy, tak to nebude stačit. A my si trváme na tom, aby se to změnilo, tento systém, a to se objeví i v konečném návrhu, který tento parlament schválí a schválí následně rada. Teď, co se týče přepravy zvířat, a do toho, za, do toho vnesu i otázku paní Leotard, tady musím říci, že to je otázka, kterou jsme se zabývali. A náš postoj je takový, že máme nařízení k přepravě zvířat. Bohužel víme, že prosazování tohoto nařízení v praxi není dostatečné a musíme trvat především na tom, že se provádí stávající nařízení a použijeme k tomu nástroje moderní techniky. teď, jestli souhlasím s tím, že by měla být zvířata přepravována po co nejkratší dobu, no tak jenom zopakuji to, co jsem řekl na veřejnosti dříve. Já si myslím, že hospodářská zvířata by se na větší délku vůbec neměla a neměla transportovat. Označování původu zemědělských výrobků zatím se označuje u masa, kde došlo k porážce a ne kde dané zvíře bylo chováno. A já si myslím, že kdyby se to změnilo, no tak by se změnila přeprava zvířat. To je tedy můj pohled na věc. Než bychom upravovali délku a, a záznamy a podobně, tak si myslím, že bychom se měli zabývat vůbec tím, proč jsou tato zvířata přepravována. Oni totiž rumunští koně jsou označováni za italské jenom protože byli poráženi v e, Itálii, ale přitom je chovali v Rumunsku, takže je to rumunský produkt, ne italský produkt. Ale to je jenom jeden příklad. Jenom abyste viděli, jak já, jak já k tomu přistupuji. A ve spolupráci s řadou z vás e, doufám, že se nám nakonec podaří najít účinné řešení pro tento problém s dopravou, zví, přepravou zvířat. Nyní kosmetika. Tam jde o to, že přestože jsme dosáhli, respektive kosmetický průmysl učinil velký pokrok v této oblasti, což je konec konců také výsledkem legislativy, kterou před nějakou dobou přijal tento parlament a snaží se nahrazovat eh, testy na zvířatech alternativními testy. V této oblasti na základě velkých investic došlo k zásadnímu pokroku. Nicméně, V případě zkoumání některých jevů stále ještě alternativní testy k dispozici nejsou. A když jsem se ptal na to, jaký je harmonogram pro řešení těchto nedostatků, tak v jednom případě je to 6 let, ale pak tam jsou ještě dva problémy, u kterých v podstatě žádné datum nemáme. Nevíme, kdy alternativní testy budou k dispozici. Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, že nemáme takovýto harmonogram, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy budou dostupné tyto alternativní metody, tak nemá cenu oddalovat přijetí tohoto právního textu, protože by to znamenalo, že bychom jenom oddalovali rozhodnutí. Mně proto připadne logické to upravit tak, že by měla vstoupit v účinnost ta legislativa tak, jako byla připravena podle plánu. Tam by se to vůbec ne, neprotahovalo. To je tedy ta první alternativa. Na druhou stranu, domníváme se, že stále musíme zachovat jistou možnost pro případy skutečně inovativních výrobků a ingrediencí a jejich vývoje. Chtěli jsme navrhnout systém nových výjimek, na základě kterých by evropští občané měli přístup k ceným novým kosmetickým výrobkům a to na základě toho, že kosmetický průmysl bude moci do toho zahrnovat ingredience testované na zvířatech. Ale byly by to opravdu konkrétní výjimky, a ty výjimky by byly velmi přísně nastaveny. Kromě toho také budeme žádat o trochu flexibilnější výklad, tak aby kosmetický průmysl mohl znova používat data, která vznikla v Evropské unii nebo mimo Evropské unii v minulosti, například eh, eh, prostřednictvím rýče anebo farmaceutického výzkumu i pro kosmetické produkty. A teď k otázce pana Evance. Bude se to dělat primárním právem. Jinými slovy, tedy budete mít eh, obrovskou příležitost dostatečně dohlédnout na veškeré návrhy, které budeme předkládat. A jak jste správně říkal, je potřeba, aby eh, veškerá ustanovení, která připravíme, byla řádně naformulována. Teď plítvání potravin. Ano, to máte pravdu. Má to na starosti kolega Potočník, nicméně intenzivně spolupracujeme s panem Potočníkem a e, s jeho oddělením a do konce roku bychom měli předložit další návrh týkající se trvale udržitelné spotřeby. S panem komisařem Potočníkem jsme také měli společnou konferenci o plítvání potravinám, takže je to problematika, která je pro nás velmi významná. Protože je to za prvé otázka životního prostředí, ale za druhé také trvalé udržitelnosti dodávek potravin a konec konců také ekonomické reality. Je potřeba provádět to světo, aby lidé lépe hospodařili s potravinami, s jídlem. Je to celkem široká otázka. Netýká se to jenom toho, co občané nakupují, ale také třeba v jakém balení je jim to prezentováno. Často prostě jsou k dispozici velká balení a prostě polovinu potom vyhodíte. Na tom, se, na tom aktivně pracujeme. Teď, co se pesticidů týče, V roce 2009 Evropský parlament a Rada přijali nový legislativní rámec a nařízení týkající se pesticidů. A následně my jsme museli přeskoumat některé pesticidy, které jsou na trhu a u níž už byl stanoven termín pro stažení. Takže vlastně nic jsme nepřidávali na trh, jenom jsme vytvořili časový rámec, ve kterém proběhne přeskum těchto pesticidů podle nové právní úpravy. O to jde. Teď k Pengpengu, nebo k Pengpengovi. Co se klonování týče, tak o tom jsme diskutovali s paní Liotard poměrně hodně během dohodovací, dohodovacího řízení. A dohodli jsme se na tom, že provedeme hodnocení dopadu pro celou problematiku klonování, tedy označování a všechno ostatní. Počet generací. Prostě veškerých témat, o kterých se tady hovořilo. Všechno toto bude zahrnuto do hodnocení dopadů. Toto hodnocení dopadů již bylo zahájeno, ale prostě nejde to urychlit. Nedá se říci, že, se, že to spěchá a eh, že potřebujeme ušetřit dva měsíce a tedy zkrátíme hodnocení dopadu nebo vynecháme nějaké studie. Prostě je potřeba být trpělivý. Máme termíny a na začátku roku 2013 budou k dispozici výsledky, které následně předáme vám. Výsledky týkající se klonování. No a potom můžeme probrat konkrétně legislativu o klonování. A konec konců to jsem slíbil. V mezičase ale nemusíme čekat a můžeme hned začít jednat o směrnici o nových potravinách a můžeme se také zabývat tím, co, zabývat se tím, co jste říkala, eh, těmi mezerami v klonovací legislativě. Tento rámec můžeme zavést velmi rychle, když se soustředíme pouze na nové potraviny a tam můžeme mít třeba odstavec, který by omezil klonování. S tím, že bychom to nerozváděli do těch podrobností, které jsme řešili minule. A následně bychom už teď v právním textu měli ustanovení, které by nám umožnilo zabránit nebo minimálně kontrolovat eh, peng peng a podobné produkty. Ale je potřeba, aby vy jste mi řekli, jestli to tak chcete nebo ne. Jde to tak, jde to urychlit, že bychom tady měli směrnici o nových potravinách, s tím, že by tam bylo určité omezení klonování a potom bychom počkali s širší úpravou klonování na později. S tím, že eh, nejprve proběhne hodnocení dopadu. A nebo počkáme a oba dva ty návrhy pojednáme společně po té, co bude připraven návrh pro klonování. Čekám na signál od tohoto výboru. Vy mě prosím řekněte, jak to chcete. Vyživové profily. Tam stále probíhá průzkum, zamýšlíme se nad tím, jak se to dá upravit. Není to úplně jednoduché, ale myslím, že to nakonec zvládneme, tak jako jsme zvládli tvrzení v jiných oblastech. Děkuji, pane komisaři, za přesné a konkrétní odpovědi na otázky koordinátorů. Konec konců eh, i na konferenci Rio plus 10 se může hovořit o některých z těchto opatřeních, eh, konkrétně o plítvání potravinami. A vím, že pan Potočník na této otázce také pracuje. Takže teď se pustíme do druhého kolečka, do kterého se přihlásilo 14 poslanců a poslankyň. Všem chci dát možnost položit otázku. Což ale znamená, že na tu otázku máte minutu 30, tak aby pan komisař měl možnost odpovědět. François Grostet eh, jako první. Prosím. No, to je opravdu škoda, že máme každý jenom minutu a půl, protože máme příliš mnoho věcí, co říci. Já jsem pracovala na programu zdravě, jsem vám chtěla poblahopřát, pane komisaři, protože v komisi jste skutečně eh, zvládl eh, výborným způsobem tento program vypracovat a také uchránit peníze pro tuto oblast. Bravo, děkuji, blahopřeji k tomu. Eh, název toho vašeho zdraví pro růst. Já bych tedy upřednostnila zdraví a růst, protože zdraví neslouží přece jenom růstu ale e, i když to patří trochu spolu, e, už jsme o tom hovořili, dobře, takže to přejdu. E, samozřejmě vidíme, že rozdělení rozpočtu mezi ty čtyři programy posílení inovace, zlepšení kvality, zabezpečení potravin, ochránit občany před ohroženími to vše nám umožňuje zakročit v případě potřeby, zejména tváří v tvář stárnutí obyvatelstva. Musíme spolupracovat s vámi a s dánským předsednictvím. Druhý předmět. A to je e, čínský to se týká čínských výrobků. Nás to nesmírně znepokuje, co se týče obsahu bakterií, protože 50 čínských produktů, které jsou dováženy do Evropské unie, nejsou kontrolovány a mají příliš mnoho kontaminovaných látek, želatiny a prostě dalších nepřípustných látek a unikají kontrole, což je velice závažné. E, produkty kultivované v Číně na základě metalurgického znečištění celý svět to ví, ale komise říká, že tady není proto, aby kontrolovala bezpečnost, ale mě abych ráda, abyste k tomuto tématu něco řekl, protože je to dostatečně nebezpečné. Thanks very much and thanks. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři, za návštěvu tohoto výboru. Já souhlasím s tím, že by to mělo být zdravý a růst, ne zdraví pro růst. A doufám, že neustoupíme z prevence. Teď, co se klinických studií týče, tak jsem ráda, že to bude hotové před létem. Stávající úprava není dostatečná, jsem ráda, že k tomu něco bude. Ale hlavně se chci zeptat toba, na tabákové výrobky. Já mám pocit, že to je jedna z nejdůležitějších eh, záležitostí, kterou se tady budeme zabývat. Všichni víme, eh, jaký má tabák dopad na veřejné zdraví, eh, na náklady na naše zdravotnictví a vím, že velmi podporujete naši práci v této době, v této sněmovně. Nechceme úplně čekat do konce roku. Já bych ráda, aby ten návrh už byl na stole teď, Myslím, že už jsme tak, eh, jako tak na to čekali příliš dlouho, takže doufám, že to spíš bude dříve než později. Nečekejme úplně až na konec roku. Doufám, že už se to nebude protahovat. A doufám, že předložíte tvrdá opatření v tomto návrhu, tak abychom opravdu efektivně bojovali s tabákem. Já vím, že tabákový průmysl usilovně loboval. Eh, hovoří třeba o nelegitimním, nelegálním obchodě. Já mám pocit, že to je tak trochu výmluva. Eh, proč nemít eh, jasné věci na, eh, uvedené na cigaretových krabičkách. Tedy ten návrh by měl být předložen co nejrychleji, protože to je příliš důležité na to, aby se to protahovalo. Děkuji. Nyní pan Lenhardt a potom Joe Leinen. Děkuji, pane komisaři. K těm novým potravinám a ano, myslím si, že bychom měli předna- dát přednost, protože máme tolik nových potravin a chybí nám nějaká úprava, takže skutečně bychom měli urychlit práci na eh, tomto předpisu. Nevím, zda to je názor většiny výboru, ale můj ano. Pane komisaře, eh, členské státy neprovádí naše legislativu. My navrhneme o ní pak neprovedenou. Takže eh, Máme členské státy, které neprovádí legislativu, existují proto nějaké důležité důvody či nikoliv a existují nějaké eh, penalizace či nikoliv? Co můžeme dělat, aby naše legislativa byla prováděna? Pak další otázka. Eh, rezistence vůči antibiotikám, antibakteriální. V oblasti živočichů na co se zaměřujete? Zaměřujete se pouze jedním směrem nebo vícero? A legislativa pro eh, zdraví zvířat, na to už čekáme poměrně dlouho. Kdy můžeme očekávat tuto legislativu? A bude do toho zařazeno eh, také, eh, zařazeny také změny kontrol? Protože já si myslím, že to pro nás je problematická oblast. Pak veterinární léčiva. Tady opět je zapotřebí jednat. Úplně na závěr chci připomenout jednu věc. Ty hezké programy pro zdraví, například program týkající se jablek, někteří nevědí vůbec, o co jde, tak možná, že to dělá dobrý dojem v členských státech a myslím, že tímto způsobem můžeme dobře prodávat Evropu, takže v tom bychom chtěli pokračovat. Děkuji. Děkuji, Joe Lyron. Já, komisař. Děkuji, pane komisaři a pane generální sekretariáte, vítáme, tajemníku, vítáme vás ve výboru. Loss for growth. Když to přeložíme do jiných eh, jazyků, tak to nedává úplně smysl. Zdravý pro růst, prostě to nezní v jiných jazycích dobře. Pak nové potraviny a klonování. V případě koordinátorů proběhlo několik kol. Myslím si, že je smysluplné tato dvě témata oddělit protože společně to neprojde, proto bychom se měli zamyslet nejdříve nad legislativou pro nové potraviny, na tom jsme se shodli. A máme tady vaše ujištění, že na začátku roku 2013 přijde legislativa ke klonování. A nové předsednictví by vám mělo signalizovat, jak to vypadá s většinou. Většina koordinátorů si myslela, že bychom měli takto postupovat a pokud si to myslí, tak bychom tak měli učinit. A za třetí, eh, sedmiační program pro životní prostředí. Máme celou kapitolu pro o zdraví a životní prostředí a v pátek plénu eh, rozhodlo o druhém programu pro životní prostředí a zdraví eh, z roku 2004. Na tom pracuje jiný kolega, nikoliv já, ale je to provázáno se zdravím a s životním prostředím. A závěrem mm, rakovina pokožky. Já jsem se právě vrátil z velkého kongresu, kde byly také ostatní. Proběhlo to v eh, Kodani a v některých zemích existuje eh, legislativa, že eh, lidé mladší 18 let nesmí používat solária, protože je prokázáno, že způsobují rakovinu. A myslím si, že tady je zapotřebí aktivně jednat, protože ten problém narůstá a i se stárnutím populace se objevuje stále více případů rakoviny kůže. Máme osvědčené postupy, a myslím si, že k tomu byste mohli něco říci. Děkuji. Corinne Lepage tady není. Tak pojďme dále, paní Evans. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Vy jste zmínil, že očekáváte politickou dohodu o GMO na červnové radě. Víme, že v loni se změnila legislativa a že stopové množství eh, GMO, které nebyly povoleny, se mohou dostat do krmiva a nyní i do potravin. Potvrdíte mi prosím, že nepředložíte stejné opatření i u osiv, protože víme, kolik odporuje v Evropské unii proti GMO a pokud byste takovýto návrh předložili, tak určitě by proti tomu protestoval nejenom Evropský parlament, ale i ti, kteří nechtějí mezi naší veřejností GMO. Dobrá, předposlední a poslední, Pila Jusu a Karen Kalnbach, prosím. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za vaše vysvětlení. Naprosto s vámi souhlasím v tématu farmakovigilance, protože nemám mnoho času. Chci hovořit o dobrých podmínkách pro zvířata. Já bych chtěla, aby eh, se zvířatům dařilo dobře a taky by se mi líbilo, kdyby mohli pohodlně eh, sedět. My taky nesedíme moc pohodlně v letadle, když máme prostě kolena vražena v bradě ale eh, eh, je třeba prostě, eh, abychom tedy v tom případě dělali také něco o to, proto, aby se radla v letadle byla více oddělena, abychom měli více prostoru pro nohy. Je třeba uvědomit si jednu věc, podkládat to všechno vědeckými zprávami a EFSA. EFSA praví, že problém zdraví zvířat není problém přepravy, ale problém podmínek pro přepravu a jiná věc související s dobrými podmínkami zvířat, hovoříme o velikých ekonomických zájmech, o které se nedávají na stůl, protože je daleko lepší hovořit o, dobrý, o dobrém zdraví zvířat, než o těchto ekonomických zájmech. Čili měli bychom hovořit o zájmech chovatelů a ne o přepravě. Prostě nemůžeme mít každých 100 kilometrů někoho, kdo poráží zvířata, protože podmínky, které je třeba překonat, jsou obrovské v určitých terénech. Da, za další. Stále zrůstají, zvyšují se ceny, ale dovážíme přitom zvířata a výrobky z třetích států, které nedodržují ty přísné podmínky, čili domnívám se, buď to celé zglobalizujeme, anebo prostě nepůjdeme nikam. Vejce, které jíme teď, protože jsou z dovozu, jsou eh, vyráběné prostě, nebo vznikají, promiňte, v klecích, které mají 35 eh, eh, centimetrů čtverečních. A my jsme tady zvýšili normy pro klec, ale přitom dovážíme vejce, která jsou snášena prostě v, Evropě, v Evropě nepřípustných podmínkách. Děkuji mnohokrát. A nyní Karin, prosím. Nejprve bych chtěla poděkovat panu komisaři za ochotu tak intenzivně s námi vést rozpravu. Chci uvést tři body. Eh, směrnice o tabákových produkcích již tady byla oslovena, čekáme na ní. Eh, pořád nás utěšujete už celou dobu, tak doufejme, že v druhé polovině roku konečně už ji budeme mít na stole. Ale eh, jedovaté a závislé, eh, jedovatost a závislost způsobují ty produkty, které tabákové produkty obsahují. Druhá věc, eh, tady se domnívám, že ten název eh, Health and Growth není eh, prostě dostatečný. Myslím si, že zdraví je třeba připsat větší prostor. Myslím si, že proto musíme získat občanky a občany Evropy, aby získali prostě lepší přístup ke všem těmto informacích a třetí. Žádám vás, pane komisaři, abyste se zapojil do společné zemědělské politiky, protože celou řadu problémů, kterou řešíme eh, v oblasti oblasti zdravotnictví prostě jdou z oblasti, kde se to nesprávně pojednává, čili tady vás žádám o vaši podporu. Děkuji mnohokrát. Karin také se přejmenoval výbor, už se tomu neříká zdraví občanů, ale veřejné zdraví, protože tento pojem lidové zdraví byl přece jenom zatížen německým pojmem z minulosti. A pane komisaři, máte slovo na druhé kolo. Potom ostatní kolegové budou mít možno, možnost položit otázky v dalším kolečku. Děkuji. Ano, máte pravdu, že se hádáme o název tohoto programu. A já doufám, že tím neutrpí obsah toho programu. Doufám, že obsah se vám líbí více než název. A doufám, že se nebudeme kvůli tomu hádat. Ano, máte pravdu, je potřeba najít dobrý název. Zdraví a růst, upřímně řečeno, to mně nepřipadne úplně smysluplné, protože by to bylo tak, jakože v tom programu růst a zdraví jsou na stejné úrovni, ale tomu tak vůbec není, protože v tom programu zdraví je důležitější než růst. A vyžaduje růst zdravou populaci? Já myslím, že ano. Já jsem se už o tom eh, mimochodem bavil s paní Krostet. Myslím, že bychom se nad tím měli ještě jednou zamyslet a najít prostě nějaký krátký popisek pro tento zdravotní program. Proč do toho zapojeme růst? No upřímně řečeno, proto, že růst je klíčové slovo které otevírá dveře k rozpočtovým prostředkům. Prostě tak to je. Když hovořím o zdravotnictví, tak já strašně nerad hovořím o finančních aspektech zdraví a zdravotnictví, ale upřímně řečeno jsme politici. Musíme být pragmatičtí. A já vím, že aby se otevřela pokladna a našly se tam prostředky na zdravotnictví, tak to musím trochu zabalit do růstového a ekonomického kabátu. Prostě to je potřeba. A o to se teď snažíme. Abychom dosáhli svého konečného cíle, a to je zlepšit zdraví svých občanů, všech občanů. Ať už jsou bohatí nebo ne. Ať už žijí kdekoliv. Ať už náleží k jakékoliv etnické skupině. A také chceme zajistit trvalou udržitelnost systému zdravotnictví. O tom jde hlavně. A řekl jsem to včera, řeknu to znova, že to je věc, o kterou mám velkou obavu. Včera jsem to říkal v Dánsku ministrům zdravotnictví, že je potřeba, aby se nám nestalo, že za našeho funkčního období začnou uh, se rozpadat systémy zdravotnictví, protože čelí obrovskému tlaku. Nechci to tady teď rozebírat, protože tam je to zabralo dvě hodiny, ale prostě musíme změnit mentalitu, eh, musíme se zabývat novými metodikami financování, musíme eh, investovat do elektronických postupů ve zdravotnictví. Prostě pokud to neuděláme, tak se dostaneme do potíží. Teď, co se Číny týče, tak tady mohu říci, že řada čínských produktů nebyla povolena třeba maso, vepřové, hovězí, skopové. Mlečné produkty jsou kvůli melami, melaminům e, testovány. Snažíme se v každém případě zajistit, aby rizikové produkty byly vždy kontrolovány. Kdykoliv probíhá dialog s čínskými kolegy, tak si trváme na kvalitě. A musím říci, že kvalita čínských produktů se zlepšuje. Konec konců mění se čínská společnost, narůstá počet bohatých, Číňané žádají lepší kvalitu a začínají svou ekonomiku směřovat více k domácí spotřebě než jenom k vývozu. No a následně i spotřebitelé chtějí více kvality. A kruh se uzavírá. Já říkám, že kvalita musí být vždy u zdroje. Pomozme jim, aby v jejich výrobních oblastech se vyrábělo kvalitněji. Teď tabák. Já bych býval rád, aby to bylo předloženo včera. Vy to víte, bavili jsme se o tom spolu, ale zase se musím přiznat, upřímně řečeno, že mám pocit, eh, že prostě jdu proti proudu. Není to úplně jednoduché. Já se budu i nadále ze všech sil snažit o to, aby byly předložené, aby byly předloženy takové návrhy, které naplní cíle, jež jsme si vytyčili, tedy snížení počtu kuřáků, a to především mezi mladými lidmi, především mladými ženami. Což je bohužel a, skupina, kde se počet e, kuřaček zvyšuje. Budu na tom pracovat, budu tlačit, co nejvíce to půjde. Teď, co se týče nových potravin, já jsem říkal, že to nebudu znova rozebírat. Eh, co se na časování týče, tak to nechám na vás. Chci, aby to bylo co nejrychleji, ale zdá se, že tento výbor asi spíš chce počkat. Nechám to na vás, na vašem rozhodnutí. Já nebudu předkládat návrh, do kterého vložíme spoustu práce, jenom s tím, že budeme vědět dopředu, že eh, selže. ty, co se týče neprováděné legislativy. Máte pravdu, ale v podstatě, jaký byč má komise v rukou? V legislativě samotné musí mít komise možnost postihovat. Často můžeme učinit nějaká opatření, ale u některých kontrolních prvků prostě můžeme tlačit, jak chceme. Podívejte se třeba na to, jak to dopadlo se směrnici o nosnicích. Tam my jsme nebyli schopni udělat nic, než skončilo přechodné období. Podívejte se na to, jak to teď vypadá se směrnicí o prasnicích. My prostě nejsme schopni jako komise udělat nic, než doběhne na konci roku přechodné období. Můžeme sbírat informace o členských států, to děláme konec konců, ale e, u těch prastic už teď hovořím o této otázce s členskými státy. Chceme vědět, jak to vypadá s dodržováním této právní úpravy v členských státech, abychom mohli naplánovat opatření následně pokud někdo, nějaká země, nebude tato pravidla dodržovat, či nějaký zemědělský podnik v nějaké zemi to nebude do, eh, dodržovat. Eh, jak víte, vepřové není tak lehce dosledovatelné jako eh, vejce. Následně tedy se dostaneme před velký problém. Jak kontrolovat zemědělské podniky, které nebudou tato pravidla dodržovat? Také chci, aby vy jako europoslanci jste bojovali za to ve svých zemích. Bojovali za to, aby se dodržovala tato směrnice. Zítra budu v Lucembursku, budu o tom hovořit s ministrem země, ministry zemědělství a musím vám říci, že uh, budu vystupovat celkem tvrdě. Jako u všech ostatních uh, právních nástrojů, které musí být prováděny. Ale Všechno je potřeba nahlížet ve správné perspektivě. Co se týče mých zkušeností ze směrnici o nosnicích, tak poučení pro mě je, že je potřeba se dát pozor na to, jak vytváříme právní úpravu. Prostě já nemám nic proti tomu, aby se dělala 12-letá přechodná období, ale musí to jít ruku v ruce s nějakým akčním programem, a sledováním dodržování určitých milníků v členských státech. S tím, že nějaký orgán bude mít možnost učinit opatření a vstoupit do toho že se plán nebude dodržovat. Takže já navrhuji, že když přijímáme právní texty, tak do toho bychom měly zahrnovat i budoucí kontrolní mechanismy, tak abychom mohli zajistit, že se členské státy donutí k uplatňování této legislativy. Nyní Joe a programy životního prostředí plus zdraví. klimatické aspekty, environmentální aspekty, to si myslím, že všechno má dopad na zdraví. A musíme se tím zabývat. Třeba u těch solárií, jak jste říkali, tak tam před krátkou dobou jsme přijali, pokud se nepletu, nařízení, které má omezovat eh, výkon těch eh, zářičů UV u solárií používaných v Evropě. LPP. Tady jsme vytvořili technické řešení u krmiv, Snažíme se zjistit, eh, jestli toto rozhodnutí mělo nějaké dopady, eh, mám, negativní dopady, máme pocit, že ne, minimálně jsme se o ničem takovém nedozvěděli. A budeme navrhovat podobné technické řešení měření s nulou i u potravin. Ayuso on... Paní Ayuso a přeprava zvířat. Už jsme to spolu probírali, rozumím tomu, co říkáte. A kromě toho také EFSA nám v této oblasti radila a musím říci, že ty jejich rady se daly vyložit různými způsoby a mohu jenom říct, že se na tom pracuje. Pohra zvířat, abych se vrátil k této otázce, to je pro nás důležité téma. Máme ho v Lisabonské smlouvě, je to jedna z evropských hodnot. Následně je to tedy jedno z našich poslání. A otázka pohody zvířat versus pohody lidí. No, já myslím, že pohoda lidí závisí na pohodě zvířat. My jsme se vždycky na to dívali tak, že dobré zacházení se zvířaty znamená kvalitní jídlo, znamená bezpečnost eh, potravin a to je dobré pro lidi. To je naše východisko. Karen, já jsem včera měl v Kodani projev, ve kterém jsem říkal, že nové paradigma politiky je empowerment. Že prostě lidé nám nebudou tolerovat, abychom je jenom o něčem poučovali. A lidé budou silnější, když budou mít více informací. Vy jste hovořila o gramotnosti. Já si myslím, že to spočívá v, v schopnostech ty informace si vyložit a, a vztáhnout ji na svou vlastní situaci, která se může lišit od eh, situace vašeho souseda. A to v jakékoliv situaci, ať už se jedná o pacienty nebo o označování potravin. Já ve všech případech říkám, že prostě potřeba posílit spotřebitele. A to teď třeba platí i eh, pro pacienty, když se eh, jedná o zdravotnictví. Co se týče společné zemědělské politiky, tak s Dačánem pracuji velmi intenzivně, máme dobrý pracovní vztah, ale když se podíváte na náš eh, plán práce, tak uvidíte, že máme opravdu hodně na talíři. A myslím si, že pár soust z toho padne i na mě. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a nyní poslední kolečko Nejprve Pavel Poc a potom Mr. Sonic, Fjell, Mr. Fjellner and uh, Madame Okuni, last but not least. Please, Pavel. Pavle, prosím. Uh, I, I would... Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat komisi a vám osobně, pane komisaři, za veškeré úsilí v oblasti boje proti rakovině. To je důležitá otázka. Evropské partnerství v této oblasti skončí v roce 2014. Mám pocit, že je dobré se zamyslet nad tím, jak tento úspěšný program bude pokračovat. Možná, že by se měla lépe definovat úspěšnost tohoto programu. A mně je celkem jedno, jak se ten program nazve. Nemusíte se bát. Děkuji, Pavle. Thank you, chair, and thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Řadu otázek chci probrat. Za prvé, mobilní telefony. Máme včasné varování. Víme, že těhotné ženy a mladí lidé ve věku pod 20 let jsou vystaveny většímu riziku. a víme, že Bluetooth anebo hands-free snižují toto riziko. Když máme dobrý signál, nebo když nepoužíváme eh, mobilní telefony v automobilech a nebo ve vlacích, tak to snižuje riziko. Kdy budeme informovat občany o této možnosti snížit riziko? Je to potřeba udělat, protože takto vystavujeme větším rizikům. Máme už teď k tomu vědecké údaje. Geneticky modifikované organismy. Občané volají potom, aby se povinně označovaly produkty pocházející ze zvířat, která byla krmena GMO. Kdy komise předloží tento návrh? Další důležitá otázka generika, generická léčiva. Mnoho lékařů v Řecku říkají, že generické léky jsou méně účinné než značkové léky. A vyjádřete se prosím k tomu. Děkuji. A nyní pan Sanony. A potom Jiri Merkis, prosím. Eh, grazie. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás zavítal a abyste zodpověděl naše dotazy. Já mám dotaz, který se týká potraviny bezpeč, bezpečnosti potravin u novorozenců. Nedávno se ukázalo, že jsou dioxiny v mateřském mléce. A to je alarmující, zejména pro občany. Existují, existují také asociace lékařů, kteří se tím zabývají. Nedávno v Římě proběhla konference na toto téma. A je tady tedy problém, že naše děti, jakmile se dostanou na svět, tak už se živí kontaminovanými potravinami, kontaminované dioxinem. Jsou tady certifikáty o analýze a vypadá to, že k tomu dochází v oblastech, kde eh, jsou různá, různé závody, eh, například cementové závody a tak dále. Oni samozřejmě dodržují eh, předpisy a máme tady ten dominový efekt nebo koktejlový efekt. Máme tady celou řadu znečištění, které je v prostředí. A já bych se chtěl pana komisaře zeptat, zda eh, jste si vědomi takovéto situace, co si o tom myslíte, o tomto konkrétním problému a co s tím můžete udělat. Tak, abychom tuto otázku eh, vyřešili, která není nezávažná. Děkuji. Ne, ne, ne, vy ne. Nejprve Judith a potom vy. The floor is yours, Judith. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji za to, že tak dobře odpovídáte na otázky, kterými vás bombardujeme. Já mám pár otázek, které k tomu přidám. První se týká nanočástic a nanotechnologií nemáme žádnou zvláštní strategii. Žádná cestovní mapa k nanočásticím v roce 2050. A možná, že nazrála doba na něco takového, protože nanotechnologie to je hudba budoucnosti. A existuje řada aspektů nanotechnologií, které zatím nebyly proskoumány. Odkazují třeba k šíření disip, eh, k disipaci nanočástic v životním prostředí, konkrétně třeba stříbrných nanočástic. Může to mít dopady, které zatím nebyly dobře proskoumány. Už se ukázalo, že třeba stříbro snižuje u některých zvířat porodnost. A já si myslím, že to může mít tedy dopady jak na zdraví zvířat, tak na zdraví lidské. A proto chci, aby byla přijata nějaká regulace. Já vím, že to má na starosti pan Tajane, ale zdraví a zdravotnictví jsou na to navázány, takže se ptám, jestli se pracuje na regulaci výroby a označování těchto látek. A druhá otázka se týká píce a uh, krmiv pro zvířata. Existují způsoby, jak změnit výrobu krmiv a snížit tím emise CO2. Na slyšení v podstatě poprvé, když jste byl v parlamentu, tak jsem se ptala na přepravu zvířat. A tehdy jste mě řekl během slyšení, že do konce toho roku očekáváte nařízení. A to bylo v roce 2010. Děkuji a nyní pan Sonik, prosím. Děkuji mnohokrát. A vy jste hovořil o přeskumu směrnice o tabáku. Hovořil jste o tom, že je potřeba snížit atraktivitu cigaret a souhlasím, v žádném případě by neměly být cigarety, které chutnají po ovoci nebo a, po bombónech. A také by se tam, také by se měly zakázat přidávání aditiv, které zvyšují e, závislost. Nicméně v některých případech ale tato aditiva jsou z technologických důvodů potřebná, pokud je mají zpracovávat evropští e, výrobci. Zamýšlíte se nad tím jako komise. A potom mentolové cigarety. To je specifikum Finska a Polska u nás. Se mentolové cigarety kouří 100 let. Když se to zakáže, tak si to lidé budou vyrábět po domácku a možná to bude ještě škodlivější. Děkuji, pane Soniku. A nyní Christopher Fellner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a pane komisaři. Mám také otázku týkající se eh, revize směrnice o tabákových výrobcích. My jsme se spolu několikrát bavili o článku 8 a o zákazu eh, švédského snusu. Přičemž je zcela jasné, že je to méně nebezpečné, že snus je méně nebezpečný než cigarety. A zajímalo by mě, co by uh, říkali francouzi na to, kdybychom zakázali červené víno a nezakázali vodku. Švédská média minulý týden psala o tom, že uh, chcete zakázat uh, že chcete zakázat příchutě do toho snusu. Článek 8 by neměl zakazovat produkt jako takový, ale určitou výrobní metodu. Jeden milion z devíti milionů Švédů používají snus a vy tvrdíte, že prostě mají přestat. Ale oni taky ví, že mají přestat, ale nechtějí to slyšet zrovna od komise. A v žádném případě nechtějí muset přecházet na cigarety, protože ví, že cigarety zabíjí. Takže prosím, můžete slíbit, že namísto toho, abychom se bavili o zákazu snusu ve Švédsku, zadními vrátky, se budeme zabývat tvrdě všemi tabákovými výrobky, ale budeme je měřit stejným metrem. To je pro nás důležité. Děkuji a paní Okony, prosím. Merci, président, monsieur le commissaire. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Eh, všechno, o, jsem se, o čem jsem se chtěla zmínit, už tady vlastně zasnělo. Chtěla jsem hovořit o tabáku, chtěla jsem hovořit o e, dovážených výrobcích z Číny a chtěla jsem hovořit o no, slepicích nosnicích. O všem se hovořilo, pane předsedo, pane předsedo eh, protože všechno už bylo řečeno, chtěla bych, abyste nám slíbil, že příště já budu první, která si bude moci vzít slovo, abych položila otázku panu komisaři, tak budu mít jistotu, že vznesu otázku, na kterou ještě nebylo odpovězeno a jinak nechám slovo mým kolegům. Děkuji mnohokrát. Ano, když vás člověk nejprve vidí a vy eh, zvednete jako první roku, tak přijdete na řadu jako první, to vám mohu slíbit. A nyní má slovo pan komisař. For your response and... Poprosím o reakci na otázky, které padly. Já do tohoto výboru chodím rád. Rád chodím odpovídat vaše otázky, na vaše otázky. Klidně se ale na mě můžete obrátit v mezičase osobně. To neznamená, že se spolu budeme bavit jenom jednou za rok. Já si rád vyslechnu vaše nápady, vaše otázky, vaše připomínky. Rád se pustím do dialogu, protože to vzá- umožní vzájemně si obohacovat eh, obzory a myšlení. Myslím si, že to bude ku prospěchu budoucích politik, takže rád bych požádal o stálou zpětnou vazbu. Nečekejte, než vám dají slovo jako prvnímu, jako první klidně se na mě obraťte. Jsem k dispozici. Pan Poc hovořil o rakovině a podobně Potom padly otázky týkající se elektromagnetického pole. To je ale prosím kompetence členských států. Je na členských státech, jak budou řídit informace k tomuto snižování rizika. Ale beru to, co říkáte. V tuto chvíli žádáme vědecký výbor, aby provedl revizi literatury, která existuje, rešerši literatury, která existuje. A podle toho, co nám sdělí tento vědecký výbor, budeme reagovat v tom nejlepším zájmu občanů. Pokud půjde o to, abychom je informovali, jak můžou co nejvíce snížit riziko, mobilních telefonů, tak to uděláme, protože mobilní telefony jsou dnes všude, používají je všichni všude. Vidíte šestileté, sedmileté děti s mobilem. Já vím, že to je volba rodičů, ale přesto. Budeme provádět osvětu stejně tak, jako provádíme osvětu o používání jiných nástrojů, které máme k dispozici. Označování GMO Tady je také potřeba říci, že povinné označování a GMO ze zvířat, která byla krmena, GMO není vědecky podloženo. Protože vědecké poznatky zní, že krmivo se stráví a Následně, když se podíváte na složení eh, aminokyselin těch zvířat, tak tam nepoznáte prostě, jestli eh, to, co to zvíře sežralo, bylo GMO nebo ne GMO. Tam prostě se nedají ta zvířata rozlišit, odlišit od sebe. Následně tedy v tuto chvíli nezvažujeme kroky v této oblasti. A Nezávislý průzkum probíhá, analyzujeme potřeby harmonizace. Probíhá to v letošním roce. Teď, co se týče dioxinu v dětské výživě a kojenecké výživě, tak tam musím říct, že máme ta nejpřísnější pravidla na světě. Máme monitorovací programy, které sledují kontaminaci dioxiny a jakmile objevíme nějaký produkt, který byl kontaminován, tak jej stáhneme z trhu. Povinnost testovat přítomnost dioxinu existuje. V loni se to třeba stalo v Německu, že se nám podařilo najít eh, takovýto produkt. Takže vidíte, že systém funguje, produkt se dá dosledovat a stáhnout z trhu. Na druhou stranu dioxiny jsou přítomny v životním prostředí a občas prostě k této kontaminaci dojde. Přesto ale se snažíme to mít zcela pod kontrolou. Co se nanotechnologií týče, to je součástí mého rezortu také, nejenom průmyslu. My se tedy zabýváme nanotechnologiemi. Směrnice o nových potravinách, o které jsme hovořili, obsahovala první kroky, které by umožnily definovat nanomateriály. No ale nakonec jsme se na této směrnici nedohodli, takže to padlo. A to je jeden z důvodů, proč jsem tolik tlačil na to, aby tato směrnice byla schválena co nejrychleji. Když chcete čekat ještě rok, prosím, ale v té směrnici je tolik aspektů, které jsou užitečné pro spotřebitele a užitečné pro naši práci. A mně přijde škoda, že ten návrh bude sedět na polici, než se dohodneme úplně na všem, včetně klonování ale je to na vás, ne na mě. Co se týče regulace přepravy, tak eh, my jsme se zavázali k tomu, že vydáme zprávu o tom, jak se provádí nařízení. To jsme učinili. A jak jsem říkal, jde o to, abychom našli to správné řešení pro přepravu zvířat. A zase otázka, proč, proč vůbec ta přeprava existuje? To je ta první otázka. A co se týče píce, jakožto krmiva zvířat, no tak tím se budeme muset nakonec zabývat. Pan Sonik a tabák a, a přísady, ty příchutě, jako třeba vanilka nebo piña koláda a podobné příchuti. To, to nebyl pan Soník, to byl pan Fielner, pardon. Je něco jiného než jiné přísady, které jsou potřebné v rámci uh, výrobní technologie. Víme, že do určitého tabáku se musí přidávat jisté chemické látky. Takže v tomto odlišujeme jedno od druhého. A teď eh, mentol, o tom se bavíme, stejně tak jako u všech ostatních příchutí. A tím se dostávám už k té otázce týkající se eh, nelegálního obchodování a prostých obalů cigaret. My se také snažíme zavést systém dohledatelnosti tabákových výrobků, tak aby se prostě dali dohledat eh, podvrhy a nelegálně dovážené cigarety. A neděláme to z daňových důvodů, ale z těch důvodů, že prostě nechceme mít na trhu levné cigarety. Takže to je otázka přístupu k tabáku, dostupnosti tabáku. Švédský snus, to je prostě stále téma, které řešíme s panem Fjellnerem. Prostě je to tak z našeho pohledu, že se k tomu vyjádřil soud a prostě tak to je. Výjimka pro švédský snus existuje a ani před nimi, ani zadními vrátky na ně zautočíme. Ale co se týče čokoládové příchuti snusu třeba, tak to je něco jiného to chceme zrušit stejně tak, jako chceme zrušit příchutě cigaret. Takže o to jde. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za konkrétní odpovědi. A děkuji také za tuto výměnu názoru. Máme na starosti životní prostředí, bezpečnost potravin a veřejné zdraví. Lainen Leinen dokončil zprávu na posledním plénu. Potřebujeme dobré životní prostředí, dobré zdraví, je to spolu provázáno. Co se týče bezpečnosti potravin a tak dále a tabáku, tak k tomu myslím, že nás čeká ještě dosti tvrdá debata. Vy jste zodpovědný za zdraví a za spotřebitele. To je politika pro 500 milionů evropských občanů, které musíme ukázat, že zlepšujeme ekologické zdravotní standardy, ale také standardy.